kolegy. Vážení kolegové, můžeme začít. Doufám, že další kolegové ještě přijdou. Já bych eh, zde chtěl dnes přivítat dva autory zprávy o globální zprávě 2005, klíčový bod, pana Matthew Barouse, který eh, přichází eh, z National Intelligence Council, z Národní rady písvědných eh, služeb a pana Giovanni Grévyho, který po několik let eh, již eh, pracuje pro pařížský ústav pro bezpečnost Evropské unie. Tento ústav připravuje analýzy a předpovědi týkající se právě globální zprávy. A předsedá mu paní baronka Ashton. Eh, shrnutí této zprávy, které jste eh, spolu eh, s další zprávou obdrželi a mohli jste se z ní dozvědět, že jde o bezprecedentní iniciativu, ve které se poprvé Spojené státy a Evropská unie dohodly o tom, že budou společně uvažovat za přispění mezinárodních expertů spolu s dalšími klíčovými zeměmi právě o tématu globální zprávy v budoucnosti. Jak v Evropě, tak ve Spojených státech se objevuje povědomí, že mezinárodní vztahy se vyvíjejí mnohem rychleji než tradiční eh, správní struktury. A proto je zcela nezbytné a naléhavé zavést strategický dialog právě o těch budoucích globálních eh, strategiích. Je třeba vyměňovat si myšlenky na úrovni EU-USA, ale i s dalšími zeměmi, zeměmi zálivu, Čínou, Indií, Japonskem, Jihoafrickou republikou, Brazílií a také Ruskem. Tato vzájemná výměna myšlenek by mohla vést k přesnějšímu zhodnocení eventuálních scénářů pro budování budoucí globální zprávy. Evropský parlament se rovněž do tohoto projektu zapojil, byl do něj začleněn již od začátku prostřednictvím našeho kolegy Jamesa Ellise, který je zde přítomen a který se velice zasloužil o konkrétní realizaci tohoto projektu. Já mu osobně děkuji a také mu děkuji jménem nás všech. Dále bych eh, tedy nejprve předal slovo panu Matthew Barrousovi, poté Giovannimu Grévimu a pokud chce kolega Ellis také něco říci, tak samozřejmě bude mít možnost. A poté budeme mít eh, prostor pro otázky a odpovědi. Prosím, pane Barousi. Thank děkuji. Chtěl bych poděkovat za pozvání do vašeho výboru, za možnost pohovořit o této zprávě, která byla provedena mezi Radou pro žádné informace a Evropskou unii studiem pro bezpečnostní studia. Rád bych pohovořil o kontextu obou zpráv a potom vám dám takové obecné závěry. Giovanni bude pak hovořit o podrobnostech této zprávy předtím, než budeme mít všeobecnou diskusi. Tato Národní rada pro tajné informace z USA každé čtyři roky eh, dává dohromady zprávu o globálních trendech eh, během 15-20 let. Eh, poslední zpráva byla vydána v listopadu 2008 a prezentovali jsme ji také v Evropském parlamentu. Následně v prosinci nebo v lednu, když tato zpráva byla vydána. Ta myšlenka vydání této zprávy je myšlenka nové americké administrativy, kdy se zamýšlí nad výhledy na dalších 15-20 let a snaží se vyvíjet strategie, které by reagovaly na tyto trendy se střednědobého i dlouhodobého hlediska. Jeden ze závěrů této zprávy je, že máme určitý deficit a budeme mít deficit v oblasti zprávy několik dalších deset let. A je tady několik důvodů. Nebudu zacházet do velkých podrobností, ale bylo jasné, že řízení a zpráva je otázka, které se musíme věnovat, musíme je lépe pochopit, musíme pochopit eh, příležitosti, jak změnit deficit zprávy a řízení. Giovanni bude možná hovořit o své organizaci, ta dělá také dlouhodobé studie, dospěla ke stejným závěrům. Pochopitelně, podle mého názoru, je vysoce smysluplné, aby USA, Evropská unie díky našim úlohám by měla eh, mít a má takovéto instituce o globálním řízení. Také bychom spolu měli uvažovat, eh, jaké změny musíme dělat eh, v určitém horizontu, jaké jsou implikace toho daného deficitu, který vzniká. Čili ze všech těchto důvodů je dobré dát dohromady zdroje, úsilí a na tom základě jsme vytvořili projekt, jak říkal pan předseda. Tento projekt se zabývá centry moci po celém světě a chceme zjistit, jak právě tato centra moci se dívají na otázku řízení a zprávy a kde vidí trendy právě v této oblasti. Nacházíme se na zcela zásadní křižovatce. V těch předešlých zprávách jsme zjistili, že z nejrůznějších důvodů regionální instituce i globální instituce nejsou adekvátní. Nejsou adekvátní k tomu, co se děje, jaké trendy se objevují a jsou zde dva hlavní důvody, proč jsme dospěli k tomuto závěru. Ten první závěr jsou budoucí výzvy. Pochopitelně systém vlády, řízení zprávy, tak jak jej známe řadu let, byl celkem eh, úspěšný, nicméně ty budoucí výzvy a hovoříme o několika konkrétních výzvách v dané zprávě. To jsou otázky, které se týkají zdrojů, vody, energetiky, řeší otázku konfliktů, řeší otázku zemí, které pokulhávají za ostatními, nejsou schopny růst tak rychle jako zbytek světa. A také věci, které se objevují na horizontu. To jsou záležitosti, které jsou patrné, vyvolávají obavy, například otázka migrace. Další se týká biotechnologické revoluce. Takže onak nejrůznější instituce v oblasti vlády, řízení a zprávy se snaží řešit eh, tyto problémy, ale musíme vytvořit mnohem širší rámec, který se tím bude zabývat. To jsou tedy ty velké výzvy, které jsou výsledkem určitých trendů globalizace, narůstající vzájemné závislosti. A z valné většiny jsou tyto trendy pozitivní, jsou přínosné. pro všechny. Vidíme, že dochází k nárůstu prosperity po celém světě, ale kvůli této vzájemné závislosti vznikají také problémy, které jsem zmínil a z tohoto důvodu potřebujeme v této oblasti zprávy řízení vlády mnohem větší úsilí. Dále také vzniká rostoucí multipolarita po celém světě. Takže ty jednotlivé návštěvy byly velice přínosné a informativní. Pan předseda zmínil všechna ta místa, která jsme navštívili, nebudu zacházet do podrobností, ale konkrétně jsme se zabývali globální vládou. Ale dobrý vládní systém byl vytvořen po druhé světové válce, po roce 1945 a nevzal v potaz vznik těchto nových států. Také měli jinou představu, co se týče organizace mezinárodního řádu, také OSN je, byla vždy považována za legitimní instituci, ale během času došlo k dalekosáhlým reformám a tento stávající systém ztrácí legitimitu v jejich očích. asi oni si představují navzdory nebo oproti západním představám, že je dán důraz na legitimitu. Měl bych, měl bych říci, že celá řada západních zemí eh, bere v úvahu efektivnost, účinnost a během našich výjezdů jsme se zabývali to otázkou legitimity. To jsou nově vznikající, rostoucí státy, řada z nich je chudých, ale jsou to ohromné státy. Čína není druhou ekonomickou mocností, mají ohromný globální vliv, ale jejich eh, hledisko je vždy hledisko někoho státu, eh, který rychle roste, eh, řada lidí se vymanila z chudoby a dívají se sami do sebe v tuto chvíli, jsou sebestředné, ale také si uvědomují, že se eh, musí změnit tyto instituce v globálním měřítku. Očekávám, tak jak je to uvedeno ve zprávě, že když se podíváme na globální zprávu, tak eh, na západě nyní máme příležitost to uvažovat o tom, jak změnit tento aspekt. Máme mezinárodní systém, který by mohl být podkopán. Tady jsou čtyři oblasti, které jsou určeny. Ta první oblast je trend tato zpráva hovoří o těch velkých výzvách. Druhá výzva, která byla, je také důležitá, je fragmentace. A viděli jsme, že v rámci finanční krize, krize vzniká určitý regionalismus a není to možná dobrý signál z dlouhodobého hlediska dochází eh, k podkopávání globálních systémů. Třetí aspekt je pozitivní. Je tady určitá harmonizace globální zprávy a otázka zní, eh, pokud tady bude velká krize, tak eh, vyvolá spolupráce a je důležité, aby všichni pochopili, že musí spojit své síly, jinak se ten systém rozpadne. A ten poslední problém je otázka konfliktu. V tuto chvíli je to velice nepravděpodobné, myslím si, že se nic eh, takového nestane, ale pochopitelně globální trend eh, vede k tomu, že to není nepředstavitelné. Mohlo by dojít k takovému konfliktu ale můžeme hovořit, že v tuto chvíli jsme prožili velice pozitivní období lidské historie. Já bych eh, možná ukončil zde a dám slovo Giovannimu, aby podrobně pohovořil o této studii. Thank you, Mr. Chairman. Um, thank you. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám také za pozvání. Jsem rád, že tady dnes mohu být. Řečník se vypnu. Tak, děkuji. A já bych vám představil eh, některá zjištění naší zprávy. Nejdříve ovšem eh, trochu poodstoupím a popíšu eh, dokument, který je takovým předchůdcem. Byl to dokument z roku 2006, EU Puzzle 2025. A myslím si, že obsahuje do značné míry platné závěry. Hlavním závěrem této studie bylo, že eh, vzhledem k historickým trendům, které přetvářejí mezinárodní systém, globální kontext eh, evropské integrace bude mnohem eh, vlivněji ovlivňovat budoucí prosperitu Evropské unie a stabilitu jejího globálního prostředí. Cíly přetvářející mezinárodní systém dávají Evropské unii na vybranou. Buď eh, být eh, předmětem změny, anebo eh, jejím hybatelem. Takže určitý základní závěr z roku 2006 se myslím v posledních letech potvrdil. Samozřejmě být aktérem změny na globální úrovni eh, předpokládá znát eh, své cíle. Jedním z hlavních cílů Evropské unie je samozřejmě vytvořit eh, efektivní multilaterální systémy a instituce, které jsou schopné zvládat rostoucí vzájemnou závislost na mezinárodní úrovni. A proto myslím, že bylo přirozenou volbou na straně EU ISS abychom se v Evropské unii i ve Spojených státech zabývali eh, tím globálním vládnutím v roce 2025. Snažíme se tedy eh, podívat se na eh, rámec střednědobého horizontu a a bavit se s partnery o možných rámcích spolupráce, které jsou před námi za několik let ve spolupráci se vznikajícími mocnostmi. Mat hovořil o tom, že se pravděpodobně nedostáváme eh, blízko k celkovému přetvoření mezinárodních institucí. Východisky, východiska jsou příliš vzdálená a existují příliš odlišné přístupy eh, k eh, řešením společných výzev, jako, je, jako jsou klimatické změny, ekologická stabilita a tak dále. Ovšem eh, základní eh, koncept legitimizace těchto institucí zůstává. To znamená, že ten politický prostor není pro eh, tedy zásadní reformu formálních multilaterálních struktur, ale můžeme poukázat na některé zajímavé ukazatele, v, pokud je o stávající vývoj v oblasti globálního vládnutí. A tady bych zmínil tři body. Za prvé, Rostoucí eh, role eh, neformálních klubů, summitů, neformálních seskupení, takový těch G-ček, G20, v posledních letech samozřejmě byla nejprominentnějším příkladem, ale ne jediným. Vzpomeňme si, že řada zemí se eh, spojuje různými způsoby v různých otázkách. Při vyjednávání o klimatických změnách například existují země Bazik, Brazílie, eh, Jižní Afrika, Indie, Čína. Potom je BRICS, eh, které se zaměřují na otázky eh, hospodářské. Potom je tady IPSA, což je Indie, Brazílie, Jižní Afrika. Ty se zabývají otázkami jihu. A ty vznikající mocnosti někdy si žádlivě hájí svoji suverenitu a nechtějí eh, přejímat eh, určitou odpovědnost tím související. A tyto eh, samity slouží ke koordinaci národní politiky v kontextu krize, jako je například hospodářská a finanční krize v roce 2008. Ponechávají potom určitý prostor manevrovací na, mezina, na národní úrovni. Je to tedy systém vládnutí, který tak trochu vyhovuje stávající realitě a pravděpodobně v několika nadcházejících eh, letech eh, si tu mezinárodní spolupráce dále vyžádá plnění tohoto systému. Specifické formáty jako G20 eh, dnes už ukazují, že nenaplňují některé, některá očekávání. Otázkou je, jestli je schopné, schopná G20 um, mm, uspět i jinde než v hašení globálních požárů před několika lety. Potom samozřejmě je tady otázka členství a, a legitimity a priorit, které g 20 má na pořadu jednání. Vnímá se to i jako poměrně západně orientovaný klub. Naši partneři to možná eh, vnímali jako severoatlantickou eh, hospodářskou krizi a ne globální hospodářskou krizi. To může být jiná věc. Ovšem, eh, vzhledem k tomu, že tento model vládnutí, kdy klíčové státy se seskupí a přispívají k zvládání společných problémů, je něco, čeho budeme svědky do budoucna častěji. Druhá věc, která nám přišla zajímavá, jsou vyhlídky na, eh, řekněme, širší regionální spolupráci eh, v některých důležitých globálních regionech. Eh, tady, myslím, předním příkladem je východní Asie. Ovšem jsme toho svědky také v Jižní Americe a Africe. Tady je zřejmé, že není jasné, kam se to bude přesně ubírat. Integrace eh, se možná bude rozšiřovat, možná prohlubovat, eh, ale mm, asi to nebude bez eh, zádrhelů, nebude to proces bez kontroverzí. Nicméně jsme svědky většího a regionálního dialogu a koordinace. Finanční a hospodářská krize dozajista podle našich partnerů Eh, podpořila určitý pocit, že je třeba se spolehat eh, sami na sebe v eh, rámci regionu. Pokud multilaterální instituce nepomohou, budeme si muset pomoci sami. Tak, abychom se mohli ochránit před hospodářskou a finanční krizí, která proběhla v minulosti. Bude také lepší se spoléhat na regionální trhy. To je věc, která zaznívala hodně v Jižní Americe i v Asii. A potom samozřejmě jsou tady eh, věci, které ovlivňují regionální úroveň. Má tady tady země jako Čínu a Brazílie, tak, Brazílii, tak ty ovlivňují regionální dialog a dělají to. Samozřejmě ten oblázek je hodně eh, složitý a svým způsobem rozporuplný, ale zdá se, eh, že mm, mají určité investiční úmysly v rámci regionálního dialogu, tak aby mohli promítat svoji rostoucí moc méně konfrontačním způsobem Eh, tak aby budovali důvěru. A vypadá to, že je tady určitá konvergence vzhledem nebo směrem k tedy na straně regionálních aktérů. Například Japonsko a se obrací dovnitř do Ázie a, a zabývá se tím, i jak spolupracovat se svým rostoucím eh, sousedem. Teď už tedy opustím tenhle druhý bod vzhledem k tomu, že nemám mnoho času a dostanu se ke třetímu okruhu otázek. Třetí oblast inovací a pokroku, na kterou bychom rádi poukázali, je oblast nestátních aktérů. Těm samozřejmě patří podnikatelská sféra, vládní organizace, občanská společnost a také akademická sféra. Myslíme si, že vstupy těchto nevládních aktérů budou stále důležitější při zvládání společných eh, výzev než v minulosti. Oni pomáhají stanovit eh, agendu. Například Mezinárodní eh, trestní tribunál je jasným výsledkem tohoto. A pomáhají v prova- tedy s řešeními v praxi, s naplňováním řešení. Protože samozřejmě je třeba eh, podrobných znalostí eh, těch výzev, kterým eh, řešíme, jako jsou globální oteplování, mm, zdravotnictví, biotechnologie, to je taková nová hranice pokroku a věc, která si vyžaduje určitou úpravu vládnutí. V odvětové asociace eh, se musí spojit a musí eh, stanovit určité standardy chování v těchto eh, mm, oblastech. Tady stanovování standardů z soukromého sektoru může pomoci tedy při vytváření takových těch nezávazných norm, takzvaného soft law. A potom to může navázat na spolupráci s aktéry na národní úrovni. Pokud, zejména pokud národní aktéři prostřednictvím regulérních zákonů nedosahují svých cílů. Takže tohle jsou tři oblasti, kde jsme eh, zaznamenali posun, slibný posun v rozhovorech s našimi partnery. My si myslíme, že pokrok v těchto oblastech je eh, vítaný a zajímavý. Není nezbytně eh, náhražkou rozsáhlejší formální reformy eh, multilaterálních institucí, počínaje OSN, která bude nezbytná v určité fázi. My se samozřejmě můžeme tím nějak protloukat určitou dobu a ekonomická krize už nás zatlačila hodně eh, ke zdi, ale a díky G20 jsme se zase eh, trochu odbíhli, ale může přijít nějaká multilaterální krize vzhledem k dopadu eh, klimatických změn. Budeme potřebovat silnější instituce. A nejenom pro kvůli zastoupení eh, našich eh, rostoucích partnerů. A pomůže nám to tedy řešit globální výzvy do budoucna. Děkuji vám oběma mnohokrát za zajímavé příspěvky. Nyní bych se chtěl zeptat, kdo by chtěl hovořit dále, možná kolega James Ellis. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl eh, přednést tři stručné komentáře k tomu, co bylo řečeno. Chtěl bych vyjádřit svou eh, vděčnost, svůj dík oběma autorům za tu výborně odvedenou práci, že do velice dobře čitelné zprávy zhrnuli veškeré ty výzvy a problémy a že se jim e, podařilo dospět k tak harmonickým závěrům, což není příliš běžné, pokud jde o evropsko-americké vztahy. Myslím si, že skutečně byla velice dobře provedená analýza, ale že je také třeba vidět, co potom s tím vším udělat. Je to vlastně poprvé, co Národní výzvědná eh, rada prováděla nějakou studii s mimoamerickým orgánem, již proto je to významné. A za druhé je to významné, protože eh, tím, že když jsem si procházel ty jednotlivé kapitoly, díval jsem se také eh, na to, že například v Číně nebo v Indii nebo v Rusku si víceméně nikdo neklade otázku, eh, co, jaké jsou vztahy EU-USA, ale že se v podstatě ptají, proč jim to tak dlouho trvalo, než eh, k takovýmto věcem dospěli. Dále bych chtěl říci, že nejde o nějaké předvídání budoucnosti, jde o celý proces provádění analýzy nějakých eh, budoucích eh, možných výsledků a toho, jak by se na ně současná politika měla adaptovat. Jde tedy o určitou předvídatelnost z dlouhodobého hlediska. A pokud eh, hovoříme o vzrůstajícím propojení ekonomika vůbec o vzájemné závislosti, a na druhé straně o jakési e, žádlivosti, o jakémsi e, soustředění se na domácí záležitosti. E, z toho vyplývají pro mne tři závěry. Že tedy na jedné straně zde máme ten polární, dvoupolární svět a na druhé straně určité, určitý vzrůst těch neformálních klubů. Po vzniku ESVČ Potřebujeme rovněž zde v Evropě něco, jako je National Intelligence Council pro provádění takovýchto analýz, abychom si také dokázali uvědomit, jaké jsou některé z těch eh, dlouhodobých trendů, abychom o ně mohli opírat eh, své politické eh, strategie. Eh, spíš než abychom stáli před nějakými důležitými strategickými rozhodnutími a neměli na ně financování. A eh, druhá věc, eh, myslím si, že bychom skutečně měli obnovit transatlantické partnerství EU-USA. Víme, že jsme v tomto výboru diskutovali o summitu, ke, kterému, ke kterému dojde příští měsíc v Portugalsku je třeba vypracovat nové strategické eh, koncepty. Víme, že máme v Evropě nový strategický koncept Evropa 2020, nicméně pokud je o ty transatlantické vztahy, tam žádný takovýto eh, koncept eh, neexistuje, který bychom, a měli bychom ho tedy vypracovat protože se stále přidávají další a další témata, o kterých bychom měli hovořit, ale která zatím necháváme stranou. A Druhá a třetí věc, eh, myslím si, eh, že by se o tom mělo hovořit například i na předsednictvu, pane předsedo, a to je téma, které se týká celé řady zpráv, celé řady témat eh, našich, našeho výboru a myslím si, že by to byl i dobrý podnět pro ty, kteří se zabývají předkládáním zákonů, aby se tedy podívali na to, co tento dokument obsahuje. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan kolega Atkins, prosím. Uh, Chairman, um, uh, Děkuji, pane předsedo. Jsem trochu zklamán, že tady není více kolegů, aby ocenili obsah eh, dané zprávy. Já jsem ještě neměl čas si přečest tento dokument, takže jenom vím, že můj kolega Ellis eh, a pokud doporučuje tuto práci, tak to zcela jistě bude velice dobré čtení a budou tam dobré závěry. A jak říkali oba řečníci, mám také dva závěry, které možná nejsou úplně dobře podložené, ale také otázku, která z nich vyplývá. Konkrétně, pokud eh, budu hovořit spíše jako pesimista, ne optimista, pokud přijmete, že Evropská unie nemá tak důležitou úlohu ve světě, jak si myslíme. Ať už je to v USA, nebo na Blízkém východě, nebo na Dálném východě. Především kvůli tomu, že se sami nemůžeme pořádně dohodnout, že tady máme cíle jednotlivých členských států nebo evropských států. Pokud si myslíte, že OSN je zube, dále VTO, Eh, také v podstatě nemají eh, velký vliv. Eh, máme tady nejrůznější problémy jako fundamentalismus, nedostatek zdrojů, také otázky životního prostředí, které se řeší různým způsobem. Čili to jsou velké problémy, to jsou velké výzvy a nejsou pořádně řešeny. A souhrn této zprávy přichází k podobným závěrům. Má otázka je naprosto jednoduchá. Co budeme dělat dál? E il kolega Sivěč, prego la parola. Pan kolega Sivěč, prosím. Děkuji, pane předsedo. Stěžujeme si, že zde není mnoho členů a já si myslím, že to je dobře, protože jsou zde skutečně pouze ti, které to opravdu zajímá. A máme zde Eh, tedy spíše kvalitní než kvantitativní zastoupení, takže mě ta čísla nějak do rozpaku neuvádějí. Když se toto téma na pořadu jednání objevilo a když jste ho zařadili na brzké ráno, tak jste dobře eh, věděli, eh, kolik sem asi přijde lidí. Myslím si, že je to jakási intelektuální předehra té naší práce během dne. Je obtížné o něčem diskutovat, pokud si to nepřeč, předtím nepřečteme a vzhledem k tomu, že alespoň pro mě je to v cizím jazyce, je to poměrně obtížné, proto omluvte určitou obecnost mých poznámek. Budu se spíše opírat o svou intuici a o to, co jste zde říkali nyní, než na to, co obsahuje ta zpráva, protože teprve nyní jsem se s ní zhruba seznámil. Myslím si, že je velice atraktivní, protože vzbuzuje určité pochybnosti, vede k pochybnostem. Existuje totiž mnoho zpráv, které vám říkají, jaká situace je a jaká bude, pokud se stane to a to. Ale tato zpráva obsahuje mnoho pochybností, mnoho neřečeného, mnoho nezodpovězených otázek. A mně se velice líbí tento způsob argumentování, protože na několika tisících eh, stránkách vidíme, v jakém stavu je současná multilaterální politika. Je obtížné předvídat, jaké faktory budou v budoucnosti těmi dominujícími faktory. Dále se zde hovoří o nestátních aktérech, jejichž důležitost eh, stále vzrůstá. Existuje podnikatelské společenství, nevládní organizace a další. To vše ukazuje, že jsme teprve v tom počátečním stádiu definice nových jevů, nevíme ovšem, kterým směrem se budou tyto jevy ubírat. Pokud eh, nenavážeme na tuto zprávu, nebude nedospějeme k žádnému uspokojivému výsledku. Měli bychom se eh, snažit eh, reagovat na tu zprávu. Měli bychom se snažit nalézat odpovědi na otázky zde kladené. A já bych se chtěl konkrétně zeptat na tři věci a poprosím vás, abyste mi na ně odpověděli. Možná ne na papíře, ale zde. Domníváte se, že mezinárodní systém zprávy je neefektivní a pokud je neefektivní, je třeba to jednou již jasně říci. Já se v politice pohybuji již 20 let a jsem stále svědkem různých iniciativ na reformu eh, Spojených národů. Eh, ta eh, debata je zajímavá, ale nevím, Eh, nevím, eh, neznám její výsledek. To samé platí pro Evropskou unii. Dále, nezmiňovali jste se příliš o nových technologiích. V úvodu jste se zmínili o biotechnologiích, nezmínili jste však například internet. Jaký je tedy váš názor na něj? Domníváte se, že internet by mohl mít eh, závažný dopad na vývoj událostí? A za třetí, třetí otázka. Hovořili jste velice eh, mírně o tom, že je zde možnost ozbrojených konfliktů, ale ve skutečnosti vojenská hrozba a hrozba terorismu má závažný dopad na chování lidí a na to, jakým způsobem lidé cestují, také to má psychologické dopady. A já se chci v této souvislosti zeptat, pokud je vojenský konflikt možný, jakou myslíte, že bude mít podobu? Děkuji. Ano, možná by bylo dobré zdůraznit, že to načasování na devátou eh, hodinu je v souvislosti s tím, že pan Borous eh, se v poledne musí letadlem vrátit zpět do Spojených států. V poledne mu odlétá letadlo, takže proto jsme to zařadili na pořad jednání tepr- až eh, tedy v 9 hodin. Dále prosím kolegu Severína. Děkuji, pane předsedo. Ano, já se musím omluvit, eh, protože jsem eh, přišel trochu později a hovořím zde tedy se vší pokorou, protože jsem neměl možnost vyslechnout si ty úvodní příspěvky. Nicméně považovala jsem za nezbytné reagovat, protože se domnívám, že toto téma má skutečně prvořadou důležitost a domnívám se, že ten dokument, který máme před sebou, je skutečně velice dobrý, má vysokou kvalitu. Myslím si, že bychom měli zorganizovat ještě nějaké další setkání, které by se mohlo těmito otázkami zabývat podrobněji, hlouběji. A které by nám umožnilo se více zaměřit pouze na některá konkrétní témata a dále je rozpracovat. Několik eh, poznámek. Eh, když si představím tu globální zprávu, tak podobně jako ostatní se domnívám, že to je velice závažné téma. Je třeba říci si, odkud vycházíme a kam chceme dojít. Já myslím, že s tím jsou spojeny otázky, zda můžeme utvářet svět tak, jak chceme, anebo zda bychom ho měli utvářet eh, podle toho, jaký skutečně je. Protože je zde určitá skutečnost, se kterou se musíme vyrovnávat, ale Zároveň máme povinnost měnit, utvářet tuto realitu a organizovat ji jiným způsobem. Z tohoto hlediska, pokud hovoříme o Evropské unii, já se domnívám a chci si ověřit, jaký je váš názor. Já si tedy myslím, že Evropská unie je novým globálním hráčem. Že tedy bude patřit mezi tyto nové globální hráče. A já si domnívám, že Evropská unie ze všech těchto hráčů má největší potenciál pro změnu. A změna Evropské unie má největší potenciál na případné změny budoucího eh, světového řádu a budoucí globální zprávy. Možná se mýlím, ale domnívám se, že například eh, Čína eh, se sice změní, ale že to nebude mít takový dopad na globální zprávu Podobně si to myslím i u Spojených států, že tedy ta jejich případná změna nebude mít takové dopady na globální zprávu. Nicméně, pokud jde o změnu Evropské unie, zde si myslím, že změněná Evropská unie může celkový kontext změnit skutečně značně. Domnívám se také, že je třeba definovat eh, ta centra. Vy hovoříte o multipolaritě ale jaká jsou tedy ta centra, jaké jsou ty póly, jak je můžeme definovat? Jsou to vrcholy pyramid nebo jsou to určitá centra různých sítí? A další poznámka. Myslím si, že velice ožehavým konceptem v současné době je sousedství, protože jakmile si ujasníme, jaká jsou centra, musíme pokračovat eh, dále a ujasnit si, co jsou, jaká jsou sousedství a že jde o společná sousedství. Například eh, s Ruskem máme společné sousedy, takzvané státy východní Evropy, ale myslím si, že máme i další eh, společné sousedy, například Afriku můžeme vidět jako společné sousedství eh, Evropy a Číny nebo Latinskou Ameriku, která je společným sousedem Evropy a Spojených států pokud jde o ta společná sousedství, existuje určitá konkurence a ta také může mít e, dopady na vize globální zprávy. A na závěr se domnívám, že globální zpráva by rovněž měla zahrnovat určitý globální mechanismus subsidiarity. Subsidiarita se totiž dotýká e, sdílení zodpovědnosti, pokud tedy hovoříme o skutečném řádu a nikoli pouze o mechanismu určitých automatických protivách. Jakým způsobem lze dosáhnout této subsidiarity a jak se v multipolárním světě můžeme snažit o dosažení rovnováhy s vyloučením příliš mnoha asymetrií? To jsou tedy některé z mých otázek, které jsem chtěl přednést, protože se domnívám, že to téma je skutečně důležité. Prosím nyní kolegu Kačina, pokud chce něco říci. Pane prezidente, ehm, tudy sám by želel pochválit. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych přivítat eh, také materiál, který byl rozdán. Jak příprava, tak eh, ten, ten konečný závěr, vysoce kvalitní materiál, ale mám pocit, že se objevují následující dilemata. V Evropské unii si uvědomujeme vzájemnou závislost, potřebu solidarity a musíme být odpovědní sami vůči sobě, ale také vůči zbytku světa a víme, že Evropská unie by měla být takovým modelem pro zbytek světa. Mě by zajímala ta americká percepce. Jak vy vidíte ty jednotlivé výzvy a možná USA také může být právě tím modelem, tím vzorem pro zbytek světa při řešení těchto výzev. Chtěl bych upozornit na stávající ekonomickou a finanční krizi. Tato krize byla velká rána pro celý svět, eh, jako nikdy dříve. Bojíme se, že přijdeme o práci, to se bojí především aktivní populace a mezi penzisty panuje strach, že nedostanou penze v budoucnosti. Probíhají je nejrůznější demonstrace po celé Evropě a jasně hovoří o této hrozbě v Evropě na našem kontinentu. Takže známe důvody této krize. Víme, že desítky let tady e, velké schodky v americkém rozpočtu a tyto schodky byly v podstatě e, vykompenzovány výkupy nejrůznějších azijských aktiv. E, mě by zajímalo, do jaké míry může být USA pro nás vzorem, pro Evropu, jak se můžeme poučit a jak můžeme také spojit své síly. Děkuji. Také já bych chtěl dodat jednu otázku. Globální zpráva je velice důležitým tématem na mezinárodní úrovni a znamená tedy spolupráci různých účastníků. Na jedné straně je zde tedy nezbytnost řešit složité problémy, jako je dostupnost vody, energie, konflikty, přistěhovalectví. A na druhé straně je třeba uznat, že existují národní strategické zájmy některých velkých zemí, například eh, zvláště Číny, která v současné době se velice aktivně pohybuje v celém světě, ale zvláště v Africe, kde se snaží zmocnit se přírodních zdrojů, které jsou strategické pro její vývoj a nejen pro něj. Má otázka je tedy, jaká je úroveň obtížnosti při eh, smíření nezbytnosti globální zprávy a toho národního strategického egoismu, zvláště pokud jde o ty strategické věci, jakým je například energie. A druhá otázka. Chceme aplikovat určité vývojové modely, zvláště u chudších, znevýhodněných zemí. Zjistili jste, zda existují nějaké problémy při hledání zprávy na té místní úrovni, která by umožnila účinné zasahování? Velice často ty projekty spolupráce nejsou eh, účinné pro místní obyvatelstvo, protože zde chybí nezbytné infrastruktury a ty vlastně znemožňují účinnost těch našich zásahů. To jsou tedy mé dvě otázky. Děkuji. Oh, thank you. Um... Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, poslancům za otázky. Myslím si, že to eh, bylo hodně podobné jako eh, otázky, které jsme si kladli, když jsme tu zprávu psali. Já bych rád zdůraznil, že že tahle zpráva, stejně jako jiné, které jsme pořídili o globálních trendech, představuje snahu rozhýbat nějaký proces. Takže eh, je zřejmé, že samozřejmě tady eh, to neposkytuje tolik odpovědí, co eh, byste chtěli. A některé věci tam pořád opakujeme, ale to nechceme. Mm, doufáme, že to vyvolá určitou debatu a následné kroky. Jedním z hlavních cílů, které já si myslím, že by tahle předběžná snaha měla mít, eh, je, že se Spojené státy a Evropská unie eh, sejdou a budou společně analyzovat a zamýšlet se nad dalšími kroky. A já doufám, že tento dokument eh, obsahuje dostatek otázek a dotázek pohled, a pohledů na to, co nás čeká. Tak, aby to vyvolalo pohled eh, z obou stran. Aby se začalo něco dělat eh, s těmi změnami globálního vládnutí. Teď pokud jde o eh, naše pohledy na technologie, já jsem rád, že jste tady na to někdo poukázal. Jak správně říkáte, máme tady eh, kapitolku o biotechnologiích, ale eh, také uvažujeme o internetu. A myslím si, že důležité tady je, pokud jde o to, jak budeme, eh, jak budeme vnímat ten mezinárodní systém do budoucna, tak internet je klíčový, zejména pokud jde o usnadnění činnosti občanské společnosti jak eh, říkal Giovanni ve své prezentaci, občanská společnost a po celém světě eh, zprostředkovává vzájemné propojení. A to je možné, a to není možné bez internetu. A my eh, nyní jsme svědky toho, že čím dál tím více lidí je připojeno. A zejména v rozvojových eh, zemí toto podporuje vytváření občanské společnosti. Takže tady díky eh, revoluce v informačních technologiích se dostáváme hodně vpřed. Takže už poznámku uznávám, beru. A potom k tomu, jak vnímáme další vývoj řízení. Formální instituce je třeba zreformovat, tak to je, ale ty klíčové prvky, eh, o kterých hovořil Giovanni, regionální instituce, občanská společnost, ta G, ten neformální instituce, by měly mít velkou roli do budoucna. Já si nemyslím, že složitý, že při složitém systému je možné obejít se bez těch neformálních struktur. To je jedna, jeden z velkých úkolů do budoucna. Kromě BRICS, kde hraje důležitou roli Brazílie, Rusko, Indie a Čína budeme do budoucnosti mít Indonésii, Mexiko, eh, Kolumbii, Nigérii a takovéhle země. A říct zpráva globálního systému potom bude eh, nesmírně obtížná. Jedním ze způsobů, jak eh, zajistit aby opravdu fungoval nějaký multipolární svět tímto způsobem, je mít spoustu neformálních eh, institucí, které budou podporovat ty formální legitimní instituce, eh, které eh, mají tu legitimitu v oblasti zejména zásahu. Je ovšem třeba tam mít ten podrost neformálních seskupení, neformálních eh, organizací, občanské společnosti. Díky tomu může ten systém fungovat. Giovanni. Děkuji za eh, celou tu řadu dobrých otázek. Nemáme eh, čas je všechny zodpovědět a zajít do takových podrobností, jak by bylo žádoucí. Pokud jde o to, co uděláme dále, Souvisí to s tím, jak posuzujeme globální řízení, jestli je efektivní nebo neefektivní. Já si myslím, že efektivita mechanismu globálního řízení nebo zprávy klesá v posledním desetiletí. Vzhledem k novým eh, druhům výzev, eh, se kterými se setkáváme, vzhledem k té vzájemné propojenosti, eh, která tedy jde proti eh, té eh, fragmentaci eh, pravomocí mezinárodních institucí a vzhledem k tomu, že se nám komplikuje mezinárodní agenda, kde velmi odlišné velké mocnosti se vyjadřují odlišně k různým věcem. Já bych rád řekl, že se přibližujeme k velkému ústavní, ústavodárnému momentu v, k momentu, kdy potřebujeme více architektů než investorů do globálního řízení. Investorů, eh, ovšem potřebujeme, pardon, potřebujeme investory do mm, nových eh, způsobů mezinárodní spolupráce. Eh, do způsobů, které budou spájet určité eh, ty neformálnosti a praktické inovace, o kterých já jsem eh, s Metujem hovořili. Jsou tady dobré příklady, jako v oblasti globálního zdravotnictví, v oblasti spolupráce mezi expertními společenstvími, občanskou společností, velkými filantropickými nadacemi a občanskou společností. Máme velmi dobré příklady v oblasti potravinové bezpečnosti a bezpečnosti vody a potom eh, na eh, vyšší politické úrovni, pokud jde o eh, jadernou bezpečnost a boj proti šíření jaderných zbraní, tak máme tady příklady. A my se musíme co nejvíce snažit spojit zkušenosti s nimi, s tím formálním rámcem, který dříve nebo později, jak zdůrazněme ve zprávě, bude muset být reformován tak, aby zajistil nejenom eh, větší efektivitu, ale i legitimitu a předvídatelnost spolupráce. Bude se stručně. Souhlasím s tím, že Evropská unie někdy neoprávněně je označována eh, za eh, mocnost, která stagnuje nebo je v úpadku. Ale já si myslím, že má velký potenciál. No, vůbec nestagnuje. Má, má i potenciál růst, pokud jde o uh, řešení která, a, a zkušenosti, které přichází k mezinárodnímu, mezinárodnímu společenství. A partneři na to někdy poukazují, ale zároveň nedostatek vnitřní politické soudržnosti, například toto zvletě, eh, pokud jde o finanční krizi eura, svým způsobem spochybňoval eh, schopnost Evropské unie důvěryhodně argumentovat pro eh, validitu svého vlastního modelu. Čili eh, je na nás, abychom se zamysleli nad tím zajímavým souborem receptů. Mimochodem, Kodaň je také další dobrý případ, o kterém bychom mohli debatovat. A teď eh, k tomu, eh, co tady říkal pan předseda, zejména pokud jde o rozvojové modely a místní úroveň zprávy. To je samozřejmě zajímavé, protože eh, přístup klíčových zemí Evropské unie, Spojených států a dalších není stejný. Je důležité nalézt spojen společná východiska tak aby naše snahy se mohly zbližovat. Bylo nám řečeno, že v Evropě máme ten pocit, že správné politické eh, řízení je eh, nezbytným předpokladem pro eh, trvale udržitelný rozvoj a hospodářský růst. V Číně nám bylo zase řečeno, že hospodářský růst je předpokladem pro větší politickou stabilitu a tedy lepší politické řízení. Samozřejmě je tady určitý rozdíl, nicméně výzva je v tom, nalézt eh, ten eh, správný průnik, který povede ke stabilitě. Pokud všichni aktéři budou eh, spolupracovat s mezinárodními aktéři, s mezinárodními aktéry při rozvoji nebo při naplňování rozvojových programů, tak to povede k tomu, co zdůrazňují naši afričtí kolegové, kdy je třeba podporovat inovace, a přenos eh, poznání. Velký nedostatek eh, poznání a technologií je stále velkým problémem. A potom, pokud jde o úlohu nestátních aktérů v eh, globálním řízení, máme tady určitou nejednotnost, pokud jde o hm, jejich velikost například, řada z nich jsou, je ze západu a část debaty, která s tím souvisí, je určována se západního pohledu. To je v mnoha ohledech vítané, ale otázkou je potom, do jaké míry se můžou ostatní eh, toho účastnit. Považovat to za spe. samozřejmě také otázka schopnosti nestátních eh, aktérů eh, v dalších částech světa, zejména v těch méně rozvinutých, účastnit se eh, práce sítí i těch, které se zaměřují na rozvojové otázky. Děkuji. Prosím. Just a short answer to my friend. Jenom krátká odpověď kolegovi Atkinsonovi, co dál, protože na základě tohoto dokumentu kde hovoříte o zájmech Indie, Číny, Ruska a díváte se na dlouhodobé trendy, tak eh, očekávám, že příští rok ve Washingtonu eh, budete mít konferenci, kde budete řešit dlouhodobé trendy a já si myslím, že Evropská unie musí být přítomná na takovémto zasedání. Je to globální síť, kde se vytvářejí tyto trendy, tyto věci, čili si nemůžeme dovolit, abychom tam nebyli. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové, děkuji našim odborníkům, panu Barousovi a Grévimu. Myslím si, že to setkání bylo velice eh, užitečné a důležité a vítám rovněž eh, nabídku toho, aby sekretariát zorganizoval nějaké další setkání, kde bude více času na ty jednotlivé otázky. Děkuji ještě jednou. Thank you. <laughs> Vážení kolegové, přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednáním. Podíváme se na pozměňovací návrhy eh, k, ke zprávě pana poslance Pejona týkající se poskytnutí záruky Evropské unie na ztráty Evropské investiční banky z úvěru a záruk na projekty mimo Evropskou unii. Bylo předloženo 61 pozměňovacích eh, návrhů a téma zprávy pana Pejona je skutečně velice zásadní a Evropský parlament se k němu vyjadřuje ve procesu spolurozhodování poté, co obdrží zprávu odborníků o externím financování Evropské investiční banky. Já předám hned slovo panu poslanci Pionovi a poté budete vy ostatní mít možnost zareagovat. Děkuji, pane kolego Pione. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve říci, že jsme již měli výměnu, eh, stanov, výměnu názorů. Chtěl bych tedy poděkovat jednotlivým členům Evropského parlamentu a výboru za velice dobrou práci, kterou odvedli při předložení těch 61 pozměňovacích návrhů, o kterých jste hovořil. Také bych chtěl vřele eh, poděkovat stínovým zpravodajům jednotlivých skupin a jejich týmům, ještě včera večer jsme si vyjasňovali určité věci s nimi a chtěl bych poděkovat tedy zvláště paní Janaku, panu Lamsdorfovi a paní Otale. S, nimiž eh, se nám podařilo diskutovat eh, určitý, a dosáhnout určitých kompromisů ve sporných otázkách, kromě toho, že v mnoha bodech jsme se shodli. Děkuji také administrativním službám. Měli jsme skutečně eh, velice eh, náročná jednání a rovněž bych chtěl poděkovat komisi a Evropské investiční bance, protože oni byli vždy připraveni poskytnout vám své reakce a eh, své odpovědi. A já si myslím, že ten text, který zde nyní předkládáme, vlastně by mohl všechny uspokojit. Nebudu hovořit příliš o těch hlavních cílech zprávy, jsme o tom diskutovali dříve. Možná nejprve stručně pohovořím o tom, že některé pozměňovací návrhy jsme si nemohli ponechat, i když samozřejmě pro ně mám určitý respekt, nicméně oni byli e, úplně mimo ten e, cíl e, mandátu pokud, zvláště pokud jde o ten doplňkový mandát týkající se výdajů na klimatické změny ve výši 2 miliard euro. Potom je někdy velice obtížné eh, nějak přijmout některé z těch eh, návrhů, které hovořily o těch regionálních mandátech. A dále bych chtěl ještě poděkovat paní Otale za její porozumění. Díky jí jsme vlastně eh, vyškrtli eh, mandát, který, eh, vyškrtli návrh, který se týkal mandátů určitých dalších doplňkových mandátů směřujících k, ke snižování oxidu uhličitého. Pokud jde o pozměňovací návrh paní poslankyně Kopy, ten jsme zahrnuli. Pokud jde o pozměňovací návrh paní Otaly, tam bylo eh, tam vlastně šlo o to zjistit, zda by určité kroky, které bychom podnikli, byly jakýmisi předběžnými zárukami, nebo zda by to naopak mohlo vést ke vyostření určitých konfliktů. A dále zde byl ještě pozměňovací návrh pana kolegy Body se týkající se eh, soukromého a veřejného partnerství, partnerství soukromého a veřejného sektoru. Samozřejmě ne všechny pozměňovací návrhy jsme mohli přijmout v tom stavu, v jaké nám byly předloženy a možná pro zítřejší hlasování to bude trochu obtížné. Je tam pět eh, pozměňovacích návrhů, se kterými nejsou problémy a dále je tam šest pozměňovacích návrhů, které byly nakonec redigovány jakožto kompromisní. To jsou ústní pozměňovací návrhy, těch posledních šest. Jde tedy eh, rovněž eh, o to, že některé ty pozměňovací návrhy se snažily o zlepšení transparentnosti jak ze strany Evropské investiční banky, tak ze strany komise. Druhou osou té další části pozměňovacích návrhů, tam došlo na začátku k určitému nedorozumění, myslím, že poté se to vyjasnilo. Šlo o úvahu eh, určitého přibližování EIB a Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj. Tam to bude důležité, zvláště ve vztahu k severním, i k jižním i k východním oblastem pro ty budoucí akce. Dále bylo řečeno, že je třeba, aby komise si zachovala svou úlohu i za tu fázi validace projektů, protože ta první fáze většinou bývá velice obecná a komise by měla zasahovat i při samotném provádění těchto projektů, samozřejmě s určitými výhradami a pouze tam, kde dochází k nějakým problémům. Třetí tam eh, třetí oblast těch pozměňovacích návrhů, tam šlo o nezávislý poradní orgán, poradní eh, radu která by se zabývala rozhodnutími EIB, tam nic sporného nebylo. A nyní bude ještě třeba zabývat se některými spornějšími, obtížnějšími oblastmi. Někteří poslanci, a musím říct, že jim rozumím a víme, že od počátku, že s tím budou obtíže. Někteří jsou tedy eh, proti rozšíření seznamu způsobilých zemí na čtyři nové země. Já bych chtěl upozornit eh, nicméně na to, že pro Evropskou unii je to skutečně zásadní problém a že je třeba, aby ty eh, určité naše dobré úmysly vedly k tomu, že by některé populace, některé země byly připraveny o naše zdroje, které jim chceme poskytnout. Je pouze třeba nalézt pro ty investice do řádný rámec. A za druhé, mezi těmi poslanci, kteří toto navrhují, chápu, že to je spojeno například s dodržováním lidských práv, je tam určitý rozpor. Otázka je, zda si Evropský parlament přeje proporční navýšení kapacity EIB pro finanční zasahování v důsledku jejího mandátu, a na druhé straně dále vyžadovat finanční zdroje. A to je samozřejmě základní rozpor. Já bych si přál, aby toto bylo všem jasné a aby se nám během jednání podařilo najít řešení uspokojivé pro všechny. Nicméně, aby toto řešení neohražovalo koherentnost našeho návrhu. A již se blížím k závěru, pane předsedo, chtěl bych ještě e, říci, že pokud jde o ty hlavní e, směry, které jsme zde ve výboru si uvědomili, byly přijaty již také ze strany e, zpravodaje výboru pro rozpočet pana poslance Kalfina a šlo v podstatě o stejné částky, které jsme navrhovali již v začátku eh, jednání o této zprávě. Myslím si, že, myslím si, že zde panovala schoda i s dalšími eh, výbory, s dalšími poslanci a bude třeba té schody dosáhnout také s ostatními evropskými institucemi. Eh, zítra budeme mít na pořadu jednání šest ústních pozměňovacích návrhů, o kterých budeme ještě zítra hlasovat. A já ještě jednou eh, děkuji všem, kteří k této zprávě přispěli a doufám, že se podaří ty zbylé otázky vyřešit. Děkuji, blahopřeji panu zpravodaji k této bezchybné prezentaci a držím palce do další práce. Nyní stínový zpravodaj pan kolega Lambsdorff, prosím. Děkuji, pane předsedo, i já bych rád panu zpravodaj poděkoval za dobrou spolupráci všechno to dobře eh, klapalo. A eh, jak říkal, tak v hrubých obrysech jsme si zcela eh, jistí. Kolegyně naleznou některé pozměňovací návrhy v moje v seznamu, ale ty už byly staženy, to tam bylo technickou chybou, já už jsem je stahnu. Kolegyně Hautala na no to upozornila. Já bych byl vděčný panu eh, zpravodaji, kdyby ještě eh, jednou zvážil hlasovací seznam. Tady jde o země v příloze 2, bod B, odstavec 1, eh, pod odstavec 1. O co vlastně jde? Vypadá to nesmírně technicky velmi komplikovaně, ale jde o následující. V, té, v tom seznamu zemí, do kterých, ve kterých má být Evropská investiční banka v aktivní, Často eh, mm, není eh, třeba eh, vést debatu s parlamentem nebo s komisí a Evropská investiční banka jim je tam může zhrát, jak chce. Ovšem jsou tady také země v tomto seznamu, které podle normálního legislativního řízení, dříve spolurozhodování, by měly být, a je to Afghánistán, schvalovány tedy, je to Afghánistán, Bhután, a Tajvan, kde to docela chápu. Já bych navrhnul, a myslím si, že z parlamentního pohledu je to zajímavá věc, kdybychom ehm, eh, omezený počet politicky citlivých zemí zařadili ehm, do této skupiny, pro které tady bude platit tato eh, výjimka, já, a to jsou um, moje pozměňovací návrhy 99, 98 a 100. Jsou, a tyto země jsou Libie, Bělorusko, Kambodža a Jemen. Každý, uh, který se, kdo se zabývá, uh, nebo se někdy zabýval těmito zeměmi, ví, že jsou to vysoce uh, citlivé země u Libie a Běloruska je to na snadě u Jemenu docela podobně. A já bych proto prosil, jestli bychom se nemohli shodnout na těchto pozměňovacích návrzích, tak aby ten parlament byl posílen v tom eh, zahraničně politickém dialogu, kde jde konkrétně o instrumenty, které používá EIB. Eh, e Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Outala, prosím. Kýtos, puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää siitä, että hän on ollut erittäin avoin työstämään näitä muutoksia. Mnohokrát chtěla bych poděkovat zpravodaj, protože velice otevřeně pracoval na jednotlivých eh, pozněvacích návrzích. Já zde hovořím jménem zelených a musím říct, že také zapracoval mé pozměňovací návrhy. Nejsou tak detailní, jak jsem je původně předložila, ale hlavní myšlenky tam jsou. Řeší otázku transparentnosti, odpovědnosti Evropské investiční banky a já bych chtěla zdůraznit, že Lisbonská smlouva a také požadavky na transparentnost a požadavky na přístup k dokumentům jsou také relevantní pro instituce, jako je Evropská investiční banka, takže musíme jednat stejným způsobem. Také berete v potaz soudržnost, to je dobře a byla bych ráda, aby Evropský parlament zajistil, by půjčky i záruky Evropské investiční banky naplňovaly cíle zahraniční politiky Evropské unie, abychom vzali v potaz naše hodnoty. Pan zpravodaj byl nesmírně otevřený a zlepšil některé mé návrhy, které se týkají lidských práv, konfliktů a upozorňování na takovéto potenciální konflikty. Dále právo občanů získávat informace o projektech EIB v cílových zemích, to je také dobře zastoupeno v jednotlivých pozměvacích návrzích. Také se řeší otázka citlivých zemí. Někdy si myslím, že EIB by mohla dávat nějaké granty, půjčky a mohly by zlepšit transparentnost administrativy v zemí, které přijímají tyto finanční částky. Tyto projekty jsou většinou otevřené občanům z těchto příjmových zemí a tam by se měla také zvýšit transparentnost. Ale co se týče rozšířeného seznamu zemí, eh, nevím, nedokážu se rozhodnout, protože nevím, co z toho návrhu zbyde po hlasování. Musíme mít eh, odpovědnost, transparentnost a potom tady mám problém rozšíření eh, toho, tohoto seznamu. A nakonec zpravodaj upozornil na skutečnost, že nemáme plnou dohodu v případě návrhu, který se týká politiky klimatických změn. Podle mého názoru by bylo dobré, aby Evropský parlament žádal po EIB strategii v oblasti klimatických změn. To by bylo naprosto koherentní s cíly Evropské unie, co se týče naší politiky v oblasti klimatických změn. A jedna věc, taková citlivá, kde přicházím se svým vlastním novým pozměvacím návrhem, nemohu se ovšem vzpomenout na číslo, je to číslo 74. A zde je požadavek po EIB, aby si vypracovala strategii klimatických změn a boje proti klimatickým změnám do roku 2012 v souladu s cíly Evropské unie v oblasti boje proti klimatickým změnám. Musíme následně zvýšit pomoc Um, projektům podle článku 3 odstavec A. Děkuji. la parola. Děkuji. Nyní předávám slovo stínovému, stínovému zpravodaji za GUE panu Chuntisovi. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, já myslím, že tady byl odveden seriózní kus práce jak na straně zpravodaje, tak eh, navrhovatelů pozměňovacích eh, návrhů. Já bych rád řekl, že i my jsme eh, předložili pozměňovací návrhy, ale nejdříve k činnosti EIB se, a jejich a její souvislosti se zahraniční politikou Evropské unii. My v mnoha ohledech nejsme eh, zajedno s eh, panem zpravodajem. My si myslíme, eh, že EIB nevykonává tu politiku tak, jak by měla, respektive ta politika není taková, jaká by měla být. A potom je tady samozřejmě vazba na službu prvnější činnost. A, a tam, a kde je tedy vazba mezi touto službou a v EIB, tak tam nesouhlasíme. A pokud jde o financování, tak tady se navrhují některá opatření, e, která by měla umožnit e, poskytovat e, záruky a e, sledovat je, abychom nepodporovali nějaké daňové ráje nebo e, daňové úniky nebo obcházení, vyhýbání se daňové povinnosti. Takže e, to jsou v podstatě kritéria, kvůli kterým jsme, no, podle kterých jsme my vytvářeli naše pozměňovací návrhy. A e, jinak jsme chtěli podporovat e, transparentnost e, činnosti Evropské investiční banky, financování opatření k boji s klimatickými změnami a s, tím, s těmito pozměňovacími návrhy jsme pro. Potom jsme pro návrhy, které stanoví kritéria, pokud jde o dodržování lidských práv nebo o klimatickou politiku. Tam jsme pro. Bene, prima di lasciare la parola. Děkuji. Než předám zpravodaji opět slovo, aby mohl zareagovat, chtěl bych eh, připomenout, že hlasování u tomto návrhu se uskuteční zítra, 28. října. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo, můžete reagovat. Já budu hovořit velice stručně. Pane předsedo, chtěl bych nejprve poděkovat eh, třem řečníkům, kolegyni Otale, kolegu Chuntisovi a kolegu Lambsdorffovi. Myslím si, že skutečně pokud jde o transparentnost, o kontrolu, účinnost, podařilo se společně postoupit ku předu. Můj problém, pokud jde o to, co říkala paní Otala o strategie EIB v oblasti klimatických změn, myslím si, že pro nás to tedy problém není. Veškeré tyto nároky a požadavky nejsou nějak přemrštěné. Spíše mě znepokojuje to, co nám velice správně a přesvědčivě znovu zopakoval pan Lambsdorff. Částečně s tím souhlasím. Je třeba nalézt během dne řešení toho seznamu těch zemí, tak, aby způsob, jakým k němu přistupujeme a aby jak komise, tak eh, Evropský parlament měli určitou kontrolu v těchto zemích a také kontrolu nad činností EIB v těchto zemích a aby ten program byl realistický, aby vůbec mohl fungovat, ale zároveň byl silný a rozhodný. K tomuto problému se ještě vrátíme. Já vám chci všem ještě jednou poděkovat. Myslím si, že to není něco, v čem bychom šli jeden proti druhému. Myslím si, že ta naše filozofie je v zásadě stejná a že to řešení se podaří nalézt třeba v upraveném znění toho textu. Myslím si, že, nebylo dobré, že by nebylo dobré to vylučovat ale že naopak by bylo dobré zavést třeba nějaké přesnější postupy, pokud jde o tyto země. Ještě se tady na to podíváme a doufám, že zítra to hlasování bude to nejlepší možné, i když pro některé z vás je to ještě sporné. Ještě jednou všem děkuji. Děkuji, pane kolego Pione. Přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Tím je eh, civilně vojenská spolupráce a rozvoj civilně vojenských kapacit. Návrh eh, zprávy byl předložen panem poslancem Ehlerem, který je zpravodajem 27. září. Bylo předloženo 157 pozměňovacích eh, návrhů, 11 kompromisních pozměňovacích návrhů, které předložil zpravodaj, byly již prodiskutovány 26. října takže ta dnešní debata by měla pouze shrnout ty základní otázky. Chtěl bych také připomenout, že hlasovat budeme ve čtvrtek dopoledne. Nyní má slovo pan zpravodaj Eller, prosím. Chairman, colleagues, um, thank you. Předsedo, vážení kolegové, v první řadě bych chtěl poděkovat všem politickým skupinám ve výboru SEDE e za veškerou konstruktivní práci, Nezačali jsme návrhem, ale takovým empirickým dokumentem, který vycházel ze stávající praktické situace v oblasti nástrojů civilní vojenské spolupráce v Evropské unii a na tomto základě jsme vytvořili myšlenku, jak strukturovat tento materiál a jak poskytnout Evropskému parlamentu silnou pozici v následných diskusích. Bylo možné připravit celou řadu kompromisních pozměňovacích návrhů, které, myslím, ještě lépe formulují celou zprávu. Dávám krátký přehled. Druhý kompromis, a to bylo velice důležité, Často je zapotřebí mít civilně vojenský přístup k jednotlivým krizím a řešit nějakou situaci pouze vojensky, pouze civilně, to je často nedostačující. Dále pozměňovací návrh 3 se zabývá otázkou nestátních aktérů při předcházení krizi a řízení krizí. Dále čtvrtý kompromis řeší otázku vztahu mezi bývalými jednotkami eh, komise CSDP strukturu v rámci ESVČ, hlavně co se týče programů financování a nástrojů, které mají zjistit stabilitu a propojení mezi e SVČ a jednotlivými odbory komise a agenturami, což je důležité v probíhající, probíhajícím postupu struktury. Dále je zapotřebí mít nějaké složky v oblasti civilně vojenské oblasti, nicméně nesmíme vytvářet nové týmy, nové složky, ale musíme vytvořit eh, dobrovolnou eh, databáze nebo bázi národních zdrojů a vytvořit patřičné mechanismy. Dále kompromis číslo 6. Zde máme požadavek eh, na náležitou rovnováhu v rámci CMPD, abychom měli lepší plánování, aby nevedlo k zmatení těch civilních a vojenských úloh a další kompromis číslo 7 zúrazňuje úlohu agentury eh, obrany v evropské procesy umístění složek, rozmístění eh, v rámci jednotlivých eh, civilních a vojenských cílů. Dále další pozměňovací návrh konsoliduje úlohu Eh, obrané agentury, hovoří o autonomii a také o spolupráci s NATO. Myslím si, že v zásadě jsme se shodli na tom, že je zapotřebí, aby Evropský parlament vytvořil velice koherentní zprávu, aby neupozorňoval na abstraktní politická témata, aby definoval úlohu Evropského parlamentu v rámci vytváření nové struktury v oblasti civilně, civilní a vojenské spolupráce, takže jsme to rozdělili na tři části. Máme tady civilní vojenskou spolupráci a myslím si, že se nám celkem úspěšně podařilo hovořit také o strategických úlohách, o operativní složce, do kapacitách civilně vojenské spolupráce. Tady hovoříme o financích, školení, o nástrojích v řízení krizí a poskytnutí prostředků pro uh, Eh, řízení krizí v oblasti eh, technologie, eh, vědy, mezinárodní spolupráce a tak dále. Myslím, že se nám podařilo mít postup z hlediska dvou politických skupin. Nepodařilo se nám shodnout na pozněvacích návrzích, které hovořily o nutnosti vytvoření těchto složek a já si myslím, že to bude součást právě té další debaty, kterou budeme mít. Děkuji, slovo má kolegyně Lezink, stínová zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že už eh, včera eh, a předtím eh, na podvýboru v září jsem vyjádřila svůj názor i, frac, i názor své frakce k zprávě i pozměňovacím návrhům, tak eh, bych eh, teď zopakovala už eh, jenom jednu věc. Jménem GUE NGL se vyslovuji proti veškeré veškerému rozvoji civilně vojenské spolupráce, protože se tím stírá ten rozdíl mezi civilním a vojenským. Nehledě k tomu, Eh, prosazujeme cíl mírové eh, zahraniční politiky eh, v Evropské unie. A myslíme si, že občanská spolupráce je třeba, nebo ta spolupráce je nutná k ochraně občanské, tedy, tedy humanitární činnosti v zahraničí. A já si myslím, že když se dívám do novin v poslední době, tak mám ten dojem, že je třeba chránit obyvatelstvo před vojáky více než eh, eh, aby se vojáci eh, chránili, nebo aby tam vojáci chránili ty mise. A já si myslím, že je třeba vyzvat k vyšší aktivitě vojenským vojenských a mocensko-politických operací. Nad tím se musím eh, zamýšlet. Neexistuje jediná věc, kde bychom eh, neměli zásadní připomínky. Já už jsem vysvětlila ty své kritické připomínky a pozměňovací eh, návrhy představují určité zlepšení, ale nejsou dostatečné, nejdou také směrem, který požadujeme a proto my ani já nebudeme za žádných okolností hlasovat pro tuto zprávu. Grazie, la parola. Děkuji. Paní kolegyně Brandnerová. Děkuji. Podobně i jak už říkala kolegyně, my jsme se o tom bavili hodně včera. Chtěli bychom také poděkovali za předložení zprávy a za ty body, o kterých jste hovořili a za ty eh, kompromisní pozměňovací návrhy, které se rozeslaly včera večer, zejména pokud je o kompromis 4, tak tam bychom rádi poděkovali, že jste zohlednili naše stanovisko. K těm jiným bodům. Tam eh, je ten výčet eh, jednotlivých misí a toho obsahu. Já si myslím, že to by byl přínos pro toto usnesení. Já jsem včera také hovořila o otázce o krizové reakci po eh, katastrofách. A já si myslím, že eh, tady máme také tu webovou zprávu, o které eh, jednáme. Já tak trochu zodpovídám za oboje a vím, že to zapadá do obou dvou a oni se budou zájem překrývat a je třeba zajistit jejich konsistenci, abychom neodhlasovali pokaždé něco jiného. Bylo by dobré ty dvě paralelní debaty eh, spojit a možná hlasovat také v jeden den. Já si myslím, že to je velice důležité, abychom eh, jako parlament zaujali eh, koherentní stanovisko k 84. No, už jsem říkala, že pokud jde o lidi z východoevropských států v misích EU na základě Rady pro zahraniční záležitosti, je to eh, mm, nyní ten, eh, ten, ten, ten mm, počet velice, je ten počet, myslím, poměrně nízký. A tam eh, nejde o to, aby to šlo jenom otevřenými výborovými řízeními, ale musíme se zamýšlet nad tím, jaký personál, jaké státy vysílají. A, a vedoucí misí by byli rádi, kdyby tam členské státy obecně posílali více eh, lidí, protože je nedostatek lidí. Takže jednotlivé členské státy bychom mohli eh, požádat k tomu, aby vysílali tam více civilního personálu. Mohli bychom to sformulovat nějak tak, jako že vyzýváme všechny členské státy, aby eh, prohloubili nebo rozšířili zejména také vzhledem k zeměpisnému vyvážení to personální obsazení a tak podobně. Potom eh, je tady na jedné stranu otázka mm, eh, obraného výzkumu a jeho zahrnutí do eh, zprávy o podporu z rámcového výzkumného programu 7 a potom jsou tady pozměňovací návrhy, tady 132, 133, proti těm eh, jsme, kdyby, eh, byli, kdyby prošli, tak bychom hlasovali proti celou zprávu. Eh, totež platí o bitevních uskupeních v případě pomáhání po katastrofách. My si myslíme, že je třeba chránit civilisty všude, například v Kongu, tam se znásilňují ženy a zneužívají děti. No, pořád se eh, volá potom, aby se tam zajistila efektivnější eh, ochrana. A kdybychom eh, chtěli tedy použít ta bojová uskupení, tak tohle by bylo vhodnější místo. Takže pokud projdou tyto pozměňovací návrhy, tak bychom hlasovali také proti této zprávě. Jinak si myslíme, že ten zbytek je velmi dobrý. La parola relatore... Slovo má pan stínový zpravodaj Mavronik. Nikolas. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych, eh, byl, eh, já bych rád poukázal na to, že tato politicko-strategická spolupráce mm, k rozvoji těch civilně vojenských kapacit je důležité téma ale musíme to zasadit do rámce snah o globální a objektivní vývoj. To znamená, já bych, že já bych chtěl říci, že ten text pro nás je velmi uspokojivý. A také bych řekl, že Christian, s Kristianem opravdu eh, souhlasíme a doufáme, eh, že co nejvíce frakcí jej podpoří. Jedná se o text, eh, který také zohledňuje různé postoje k těm jednotlivým věcem. Řadu pozměňovacích návrhů by potom socialisté mohli eh, stáhnout na základě mm, těch eh, pozměňovacích návrhů, tedy kompromisních pozměňovacích návrhů, které byly teď předloženy. A myslím si, že se tady také dostatečně eh, by mělo rozlišovat mezi civilní a vojenskou součástí. Tím se vytvoří možnost jejich spolupráce vlastně a toho, aby eh, ta spolupráce dále mohla být eh, realizována. A samozřejmě eh, také je třeba poukázat, nebo se tady poukazuje na ESVČ, A to je eh, dobře. Mm, hovoří se tady o řešeních spolupráce eh, mezi eh, NATO a EU a EU a dalšími institucemi. Ten text je celkově uspokojivý a naše pozměňovací návrhy, na kterých bychom ještě trvali, těch už je výrazně méně, A myslíme si, že je třeba předložit tady reprezentativní text, který mm, značně přispěje k řešení této otázky. Parole. Slovo má pan poslanec Arlaky. Pan poslanec Arlaky. Děkuji, pane předsedo. Několik připomínek. Já neznám příliš dobře vývoj této zprávy. Přečetl jsem si ten text, přečetl jsem Přečetl jsem si také některé pozměňovací kompromisní návrhy a doufám, že tyto návrhy tu zprávu zlepší v tom směru, že bude lépe srozumitelná, čitelnější a také přesnější. Protože já jsem si procházel ten text a často jsem nerozuměl tomu, co přesně ta civilně vojenská kapacita a spolupráce znamená. Trošku se v těchto otázkách vyznám a problém je, že zde nejsou žádné eh, číselné údaje, žádná definice těch struktur, žádné rozpočtové dopady, kolik eh, takováto struktura bude stát, kolik lidí by zaměstnávala a jaký je její cíl. Rovněž eh, jaké jsou vztahy eh, k dalším institucím. Viděl jsem zde odkaz na NATO a výzvu směrem k NATO, aby se snažila o nezdvojování kapacit, zvláště pokud jde o ty civilní kapacity, což je samozřejmě pochopitelné, vyhnout se nějakému zdvojování. Viděl jsem rovněž odkaz na vztahy spolupráce EU-OSN, ale je to vše velice vágní. Ve skutečnosti to vůbec konkrétně neříká, co by tato civilně vojenská eh, evropská kapacita měla dělat, pokud jde o mírové operace prováděné OSN. Takže já bych měla asi problém, kdybych měl někomu vysvětlit, o co se zde snažíme. Já tedy doufám, že ty pozměňovací návrhy přispějí k větší konkrétnosti té zprávy, protože si myslím, že ta myšlenka je v zásadě správná, ale bylo by třeba ji vyjádřit lépe, konkrétněji. Děkuji. Děkuji panu Arlakimu. Slovo má pan kolega Kelam. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se... Myslím si, že se jedná o jednu z největších výzev, jak spojit civilní a vojenskou spolupráci. A pan kolega LR na to odpověděl skvělým způsobem, velice srozumitelně, otevřeně. Uh, takže jsem spokojen s většinou kompromisních pozměňovacích návrhů a nyní zbývá jenom dořešit, jak zajistit, aby to bylo efektivnější, abychom měli lepší koordinaci. Je důležité, abychom se vyhnuli zdvojování, co se týče nového, nové strategie NATO, která se týká také těchto kapacit. Chtěl bych upozornit na pozměvací návrh číslo 47, který žádá o posílení nebo prosazení článku Evropské smlouvy o vzájemné pomoci a solidaritě a také hovoří o důležitosti významu interinstitucionální spolupráce mezi novým novou službou ESVČ a novými evropskými institucemi. To je vysoce relevantní v případech rychlé reakce, jak tyto kombinované týmy mohou eh, jednat v prvních hodinách jakékoliv krizové nalahavé situace. Ale celkově jsem velice spokojen s tímto dokumentem. Přeju pane kolegovi Ellerovi vše nejlepší. Děkuji. Il relatore qualche conclusione da trarre? A, eh, tak a, eh, chtěli byste z toho vyvodit nějaké závěry? Já bych a, eh, Eh, velice srdečně poděkoval eh, za spolupráci. Myslím si, že jako parlament máme v tuto chvíli eh, úlohu při formulování těchto struktur a teď jsme v procesu tedy vytváření těch struktur a ty, při jejich nastavování máme povinnost mít jedno společné stanovisko, tak aby naše představy byly také prosazeny. Já bych obecně kriticky řekl, eh, že ta obecná eh, zásadní kritika, eh, že zásadně, která nám tady podsouvá vojenské ničení, tak to, to, to mnou otřásá, to, to prostě není pravda. A dvě věci jsou tady velice důležité. U těch bojových uskuse, uskupení, jak paní Branter říká, jsme nechtěli to, aby byly nasazeny při ochraně před, po katastrofách. My jsme mysleli, aby ty, ta bojová uskupení eh, byla přizpůsobitelná. Když se nějaké, eh, nějaká mise změní z eh, vojenské na civilní. To znamená, že oni by měli být schopné fungovat i v rámci nějaké civilní mise. Integrovat tam tedy vojenskou ochranu a ty další úkoly. Tady nejde o to eh, používat ta bojová uskupení na civilní mise jenom. K tomu, co říkal pan Arlaky, tak tam si myslím, eh, že jste správně říkal, eh, že si musíme stanovit, co chceme říkat, jaké jsou cíle EU v OSN, ale pokud se podíváte do úvodních ustanovení, tak vidíte, že deset let na každé vrcholné schůzce už si stanovujeme nové cíle. Pořád si říkáme, co chceme dělat. Chceme tři velké mise v terénu s deseti tisíci lidmi na tři roky. Ale uh, udělali jsme toho málo. Hmm. Za těch deset let, pokud jde o to, eh, jak to chceme udělat. Tam jsme se o tom vůbec nebavili. A já bych si myslel, že teď je vhodné říci, že máme obrovskou propast mezi eh, cíly, které jsme vyslovili, a operativní realitou. Že jsme ve fázi, eh, kdy musíme eh, už vybudovat ty struktury, kde musíme jasně říci, co je nutné, tak abychom vůbec dosáhli těch sformulovaných cílů. A já si proto myslím, že ta zpráva obecně jde tedy praktickým směrem schvalují víceméně všechny frakce a, a víceméně eh, otvírá novou diskuzi k těmto strukturám. Děkuji. Grazie. Děkuji. Dalším bodem je návrh, o, návrh usnesení o evropském integračním procesu v případě Srbska. Naše diskuse by nemohly být příhodnější, protože v uplynulých měsících v Srbsku došlo k velice závažným událostem, které měly rovněž dopady na vztahy EU-Srbsko. Došlo k zahájení procesu dohody, e, stabilizační asociační dohody a došlo ke kompromisnímu řešení, pokud jde o Kosovu v, ve valném schromáždění OSN. Došlo rovněž k určitým střetům a konfliktům v souvislosti s nedávnou eh, gay parade v Bělehradu a rovněž byla komisi předložena žádost eh, Srbska o přístup do Evropské unie. Stanovisko k evropském eh, interačním procesu v případě Srbska je tedy velice aktuální a já nyní předám okamžitě slovo panu kolegu, kolegovi Kačenovi, který nám tento návrh usnesení představí. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Dovolte mi, abych nejprve přivítal pondělní rozhodnutí rady, aby byla komisi předložena e, žádost Srbska o členství v Evropské unii. Je to velice pozitivní signál vyslaný do Bělehradu z Evropské unie a otevírá to novou kapitolu integračního procesu v Srbsku. E, komise si bude připravovat své stanovisko a Bělehrad a celé Srbsko bude mít možnost podívat se na úspěchy, kterého již v integračním procesu dosáhlo a jaké úkoly ještě leží před ním. Pro Srbsko je to příležitost k opatrnému optimismu, ale také pro další úvahy a rozhodné kroky, které budou mít konkrétní důsledky. Usnesení o Srbsku, o kterém dnes diskutujeme, velice eh, jasně podporuje pozitivní trendy a v duchu skutečného partnerství rovněž zmiňuje dosud nevyřešené otázky, které je třeba vyřešit. Nejprve mi dovolte stručně pohovořit o Mezinárodním eh, soudním tribunálu pro bývalou Jugoslávii a kosovskou problematiku. Rozhodnutí eh, soudu byla pro srbský přístup do EU nejdůležitější a jak všichni víme, eh, dosud ještě je třeba zatknout dva zločince, Tadžiče a mladíče, což je apel na Srbsko, aby se v této věci snažilo ještě větší úsilí. Nicméně já se přesto domnívám, že rada rozhodla správně, že zaslala srbskou žádost komisi. Na druhé straně si myslím, že je třeba srbským úřadům jasně říci, že nedojde k žádnému pokroku v evropském integračním procesu, pokud tyto dvě kapitoly nebudou zcela uspokojivě uzavřeny. Neznamená to samozřejmě nic, pokud jde o dopad stanoviska komise, pokud jde o přípravu eh, Srbska do EU a jakmile bude usnesení eh, podepsáno, eh, komise vydá své stanovisko týkající se srbského pokroku. Je ale nezbytné, aby spolupráce Srbska s Hákským tribunálem přinesla své plody. Proto je třeba tyto dva válečné zločince zatknout a předat do Hágu velice silná formulace z usnesení je plně v souladu eh, s rozhodnutím rady, ke kterému došlo před dvěma dny. Nyní k problematice Kosova. Kromě spolupráce s Hágem Bělehrad v uplynulém desetiletí strašila problematika vztahů se sousedními zeměmi. Srbsko má problematické vztahy se svými sousedy, nicméně tyto vztahy se nadále zlepšují. Především usnesení vítá přijetí srebrenického rozhodnutí v srbském parlamentu. Na druhé straně přístup eh, Srbska k Prištině po té, co Kosovo vyhlásilo nezávislost, eh, byla problémem pro dosažení stability a dobrých sousedských vztahů v regionu. Usnesení vřele vítá připravenost Bělehradu zahájit dialog s Prištinou. V tomto dialogu se očekává konkrétní Eh, konkrétní závěry, konkrétní úspěch a obě strany se musí na tomto dialogu rozhodně podílet. Dialog musí neprodleně začít a je třeba zdůraznit, že případně dosa, případné dosažení úspěchů bude vyžadovat na obou stranách kompromisy. Rovněž se zde hovoří o dalších nezbytných úkolech, jakými je reforma soudního systému a zavedení právního státu usnesení vítá to, že reformy již byly započaty. Nicméně ta probíhající reforma soudního systému má dosud určité nedostatky, což odborníci z komise opakovaně zdůrazňovali. Z asi 850 jmenovaných soudců méně než polovina obdržela individuální reakce na své stížnosti poté téměř rok poté, co byli tito soudci jmenováni stále se navršují další nevyřešené soudní případy. Reformu je tedy třeba ještě dokončit. Rovněž eh, je problematická, problematický boj proti korupci. Protikorupční agentura musí mít zásadní podporu státních institucí. Dalším problémem jsou restituce. I když zde bylo mnoho přislíbeno, Srbsko se, pokud jde o problematiku restitucí, nikam nepohnulo a práva vlastníků je třeba rozhodně zaručit, čehož nebude dosaženo, pokud se otázka restitucí řádně nevyřeší. Svoboda médií podle indexu svobody médií, které byly nedávno zveřejněny eh, Srbsko eh, nedodržuje svobodu eh, tisku a nadále do médií zasahují politici. Novináři eh, stále jsou předmětem hrozeb, dokonce hrozeb zabití za to, co dělají. Jakožto zástupce Evropského parlamentu bych chtěl rovněž zdůraznit, že jsem se setkal s mlčením státních orgánů v Bělehradu ani já jsem neobdržel adekvátní odpovědi na své písemné otázky a to po několikrát. Je to eh, velice nešťastné a je to vlastně zbytečná překážka při komunikaci partnerů. Myslím si, že Bělehradu se Doufám, že Bělehradu se podaří tyto problémy vyřešit. Chtěl bych říci, že Srbsko se vydalo na historickou cestu, která by měla vyústit v jeho včlenění v Evropskou unii, ale my bychom měli my bychom měli velice jasně toto úsilí podpořit, nicméně musíme zároveň jasně hovořit o těch dosud nedokončených úkolech, které Srbsko ještě musí splnit. To je to hlavní poselství této zprávy. Chtěl bych poděkovat svému týmu a sekretariátu výboru AFET eh, za pomoc při vypracování této zprávy a také bych chtěl poděkovat eh, eh, paní Dalevič z orgánu pro spolupráci Srbská Evropské unie a chtěl bych vám všem poděkovat za pozornost. Těším se na případnou diskusi a jsem připraven zodpovědět veškeré vaše otázky. Děkuji. Děkuji. Nyní prosím stínové zpravodaje. Pan eh, Šliflin. Uh, thank you, President. Uh, here I am. Děkuji, pane předsedo, já jsem tady. Uh, jsem velice vděčný eh, panu Kacinovi. Myslím si, že ta zpráva je velice dobrá, jde daleko, obsahuje velmi důležité otázky. Srbsko se začalo posouvat směrem k Evropě, to je samozřejmě velmi vítané. Myslím si, že můžeme eh, opravně říci, že eh, ten proces je pomalý, eh, nestane se to přes noc, ale myslím si, že je důležité, aby srbské úřady a srbská společnost pochopili, že to opravdu bude trvat, nicméně dojde k tomu. Já zcela souhlasím s tím, že plná spolupráce s tribunálem posun k přijetí Kosova, co by reality jsou eh, nezbytnými podmínkami vstupu. Nicméně eh, samou o sobě to nestačí. Myslím si, eh, že pořád je celá řada nedořešených otázek. Víceméně o všech hovoří zpráva pana Kačina. Ještě předtím tedy, než Srbsko naplní koraňská kritéria. Já si myslím, eh, že je tady stále velká úloha eh, tajných služeb. Existuje takový skrytý stát v Srbsku a je třeba eh, se eh, vůči tomuto postavit, eh, než uznáme Srbsko jako plně fungující demokracii. Narušuje to fungování demokratických institucí a různé formy eh, politických zásahů, o kterých hovoří pan Kačin ve svých mm, úvodních poznámkách, k tomuto přispívají. Korupce docela jistě, to je zásadní otázka, kterou je třeba řešit. A je tady k tomu už dlouhá historie. Částečně už to existovalo za komunistů, a potom se to zhoršilo také v důsledku eh, celosvětového i evropského bojkotu na začátku 90. let. To samozřejmě podpořilo eh, korupční protesty, které je velmi obtížné vykořenit, ale ne, nemožné. Totež platí pro mafie, nezávislost e, soudnictví, e, o tom také hovořil pan Kačin. A k tomu bych ještě e, řekl, že musí být mnohem přísněji oddělené pravomoci než teď, protože jinak nemůžeme hovořit o demokracii. Autorita institucí, to je e, dalekosáhlý problém prakticky ve všech bývalých komunistických zemích. To je klíčový orgán, teda klíčový účel vlády zákona. Řada lidí používá eh, osobní vztahy eh, při jednání se státem, a než aby se spoléhali na úřední postupy. Dokud tohle nebude napraveno, dokud ta rovnováha nebude v eh, opačném směru, tak nelze hovořit o funkční demokracii. Zcela souhlasím s panem Kačinem, že Srbsko je příliš centralizované. Myslím si, že roz nebo zrušení koncentrace moci je velmi důležité. Vojvodina je multikulturní, o tom také, s tím také souhlasím. A její integrace je důležitá podmínka srbské demokracie, také bychom ji rádi viděli. Pokud jde eh, o spravování vztahu s NATO, to znamená eh, mířit se eh, s, nejenom eh, s minulými 20 lety, ale s celou minulostí. Od eh, té doby, co se komunisté zmocili moci. V letech 44-45 se děly děsné věci. Částečně se to dostává na povrch, částečně je s tím srbská společnost konfrontována, ale dokud srbská společnost nepochopí, že má za sebou poměrně nepříjemnou historii, tak nebude schopná uznat sebe ve své vlastní realitě. Také bych dodal, že si myslím, že liberalizovaný vízový režim je velmi důležitým krokem správným směrem a bylo by eh, velice politování hodné, kdyby eh, se to mělo nějak eh, ohrozit. Jinak každopádně děkuji panu Kacenovi za skvělou zprávu a děkuji všem, kteří s ním spolupracovali. Děkuji, slovo má paní poslankyně Kopa. Uh, Děkuji mnohokrát. V první řadě bych chtěla poblahopřát panu zpravodaji Kačinovi za jeho komplexní zprávu, která se týká Srbska a jak eh, už říkal pan předseda, návrh usnesení přichází v pravou chvíli, dva dny po rozhodnutí rady a několik dní před eh, tím, než komise předloží zprávu o pokroku země. Co je důležité, že Zpráva uznává pokrok v řadě oblastí a úsilí, které vyvinula srbská vláda, by naplněla své povinnosti, co se týče europenizace své země a naše politická skupina socialistů a demokratů plně podporuje tento pokrok. Vážení kolegové, víme, že Srbsko se nachází na křižovatce a naše stanovisko, především evropské stanovisko, určí směr této zemi. Zajistí větší stabilitu Srbska a následně celého balkánského regionu. Srbsko potřebuje Evropu a bez Srbska nemůžeme uvažovat o západním Balkáně. Pochopitelně souhlasím s panem spravodlejem, že je na srbské vládě lidu, aby řešili své budoucí problémy a výzvy. Co je jasné, roku 2010 Srbsko nemá nic společného se srbském roku 2000. Je tady skutečná demokratická vláda, evropská perspektiva, měli bychom otočit list tato země se ubírá správným směrem. Srbsko poukázalo ve svých snahách, že se skutečně chce přiblížit Evropě. Chtěla bych eh, zmínit naplňování dohody, také otázku řešení problému Srbrenice, roku 2009 a také dohodu o přímém dialogu s Kosovem pod záštitou Evropské unie. Nicméně tato země se stále ještě nachází eh, mezi dvěma problémy. Jednak je tady problém Kosova a také problém Mezinárodního trestního soudu. Pochopitelně Kosovo a tento problém není eh, podmínkou, ale naopak eh, požadavky trestního soudu jsou pochopitelně i vyřešení otázky Kosova budou důležité pro výhledy Srbska jako evropské země. Čili mělo by dojít k další normalizaci vztahu mezi Srbskem a Kosovem. Pan zpravodaj velice rozumně se rozhodl, že nebude dlouho rozebírat otázku Kosova. Má politická skupina od začátku podporovala otevřený dialog s danými stranami což eh, pozitivně ovlivní eh, evropské aspirace jak Srbska, tak Kosova. Vzhledem k obtížné situaci v Prištině si myslím, že bychom v odstavci 4 měli přidat, co očekáváme od tohoto dialogu. Možná bychom měli poukázat na postupný eh, pokrok, který posílí dialog, dialog, který by měl také zahrnovat odborné stránky a měl by se zabývat problémy musíme poukázat na e, důležitost spolupráce mezi Eulexem a Kosovem, aby se to ubíralo správným směrem. A co se týče odstavce 5, kde se zmiňuje Mezinárodní trestní soud, musí tady existovat e, mírová e, koexistence, stabilita a musíme potrestat výniky za minulé zločiny, musí dojít nakonec k usmíření. Všichni souhlasí, že plná spolupráce a také vydání uprchlíků je prioritou. Ale co znamená plná spolupráce? Můžete chtít, můžete povolit, aby srbské úřady nespolupracovaly s trestním soudem. Je to otázka interpretace a rozhodnutí záleží na trestním soudu. Pochopitelně je to plný důkaz plné spolupráce, ale plná spolupráce není identifikována pouze s tímto začením v jakékoliv fázi přistupování k Evropské unii můžeme ohodnotit situaci a to je také závěr pondělní eh, rady o zahraničních věcích, zda Srbsko spolupracuje či ne. Poslední věc, ve stejném odstavci zpravodaj hovoří, že musíme eh, lokalizovat eh, tyto uprchlíky. Podle mého názoru je to velice vágní. Jakou strategii musíme přehodnotit? Musíme změnit původní strategii, možná bychom měli uplatnit jiné vyšetřovací metody. Také je jasné, že se to týká eh, zprávy eh, odstavce 49 předešlé zprávy a musíme zvýšit operační kapacity, musíme mít multidisciplinární přístup, abychom zatkli tyto uprchlíky. Dále zpráva uznává existenci eh, osobního deníku mladiče, který je, má tři tisíce stran. A nyní se dostávám k dalšímu důležitému bodu. Pro nás je důležitá také regionální spolupráce, to je důležitá pro celý západní Balkán. Měli bychom pozbudit Srbsko, aby se hrávalo pozitivní úlohu v daném regionu, aby také um, přijala pragmatický přístup. Dále liberalizace. Měli bychom vzít v potaz dopis komisařky Malstromové a měli bychom věnovat pozornost problémům, před kterými stojíme na této úrovni a věřím, že ve stejném odstavci bychom měli hovořit o mezilidských kontaktech, kontatech, abychom zajistili nejrůznější výměny, například akademické výměny. Také navrhuji, aby byl rozpracován odstavec 11, kde se uznává e, spolupráce v boji proti organizovanému zločinu. Měli bychom poukázat na obchodování e, s drogami a s lidmi. Dále spolupráce se sousedními zeměmi. Existuje dohoda s Bosnou a Hercegovinou, ta má vysoce symbolickou hodnotu a mohli bychom doplnit, že Srbsko do této chvíli podepsalo dohody o spolupráci s 18 evropskými zeměmi ještě navíc nesmíme zapomínat, že od roku 2007 Srbsko vytvořilo funkci ombudsmana, kde chce posílit demokracii, což je velice pozitivní eh, postup, i když tam vznikly určité problémy. V tuto chvíli bych chtěla také zmínit eh, decentralizační projekt v Srbsku, to je odstavec 14, je to velká výzva pro celou zemi a neměli bychom se omezovat pouze na případy například Vojvodiny, Prešova, Bojanoviče a tak dále, čili měli bychom mít mnohem eh, komplexní přístup. Chtěla bych eh, poblahopřát panu zpravodaji k jeho zprávě, chtěla bych určitě ještě jeden návrh. 8. listopadu bude k dispozici eh, zpráva Komise o Srbsku. Mohli bychom možná odložit termín předkládání pozměňovacích návrhů, abychom mohli vzít v potaz právě i tuto zprávu, která bude opublikována 8. listopadu. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Já mám velice dlouhý seznam eh, těch, kteří chtějí vystoupit. Abych všem dal možnost vystoupit, budu muset eh, vaše příspěvky omezit pro každého na tři minuty. Také připomínám, že máme ještě další dva body k projednání a musíme dnes dopoledne skončit o půl jedné. Prosím tedy nyní panu kolegy, paní kolegyni Brantnerovou a připomínám ty tři minuty, prosím. Sorry, thank you. Um... Děkuji. My vždycky, uh, už jsme o tom hovořili na pracovní skupině, myslíme si, že uh, to usnesení je dobré a vyvážené. Uh, já řeknu některé věci a Marie Conlison uh, řekne něco uh, k tribunálu a já si myslím, že se to tam dali dobře docela, na tvrdo. Myslíme si, že je důležité vést konstruktivní dialog s Kosovem. Je to správný krok správným směrem, ale zároveň opravdu potřebujeme eh, roztříštit paralelní struktury v Kosovu. Je důležité eh, tedy sledovat, co se bude dít v terénu. Nesmíme zapomínat na bosenský stát a jasné odhodlání nebo eh, ve prospěch tohoto státu. Čili to je tam třeba také velice silně zdůraznit. Věc, která nás také eh, hodně trápí v souvislosti se všemi přistupujícími zeměmi, je reforma soudního systému. Opravdu potřebujeme vidět zásadní změny. A jak už jsem eh, říkala dříve, byli bychom rádi, aby srbský parlament eh, přijal zákon o rovnosti pohlaví a rychleji také provedl. A zbytek nechám kolegyně Marie Kornelíse. Děkuji mnohokrát. Slovo má kolega Kukan, předseda delegace pro jihovýchodní Evropu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se domnívám, že máme před sebou dobrý text. Text, který se dotýká všech relativních eh, otá- relevantních otázek Srbska. Deset let po éře Miloševiče Srbsko podniká důležitý krok směrem k evropské integraci. Obecně Srbsko v uplynulé dekádě pokročilo směrem do Evropy, zmíním pouze dosažení stabilizační a asociační dohody a liberalizaci vízového režimu. Důležité je, aby evropská integrace zůstala hlavní politickou prioritou Srbska. Evropský parlament by měl toto směřování podporovat. Důležitým pozitivním rozvojem je to, že Rada pro zahraniční záležitosti eh, rozhodla o přípravě stanoviska o Srbsku. To je pro Srbsko pozitivní signál, ale je to pozitivní signál také pro celý region. To bych chtěl zdůraznit. Závěry rady zmiňují konstruktivní přístup k dialogu s Kosovem a nezbytnost plné spolupráce s Hákským tribunálem. To jsou v podstatě nezbytné podmínky conditio sine qua non pro další e, postup e, a uspokojivé vyřešení srbské žádosti. Evropský parlament právě tyto dva body ve svém usnesení zmiňuje. Před několika týdny delegace pro jihovýchodní Evropu diskutovala eh, s Bělehradem o nedávném vývoji událostí v Srbsku. Já si domnívám, že některé eh, z těch diskusí by se měly také v té zprávě odrazit. Za prvé jde o regionální spolupráci. To je důležitá součást toho, eh, jak země dokáží spolupracovat se svými sousedy, jak bilaterálně, bilaterálně tak multilaterálně. Srbsko obecně lze pochválit za jeho přístup k regionální spolupráci. Má eh, k dispozici eh, nástroje pro tento dialog, včetně dialogu s Kosovem. A Řádná spolupráce se sousedy je jakousi předběžnou podmínkou pro evropskou integraci. Chtěl bych ještě zmínit eh, dva problematické body. Eh, zvyšování eh, žadat, srbských žadatelů o azyl v některých zemích Evropské unie, což by mohlo vyústit v komplikaci vízového režimu se Srbskem, ale rovněž to klást určité e, překážky při rozvíjení vízového procesu s Albánií a Bosnou a Hercegovinou. A dalším problémem je zvyšování extremismu a zvyšování počtu radikálních skupin v Srbsku. To ale není nový jev, který se objevil včera. Je to dlouhodobá, dlouhodobá otázka a my bychom měli zdůraznit našim srbským přátelům, že je třeba, aby tyto tendence zastavili, i když to je obtížné. Ještě jednou blahopřeji Jelku Kacinovi k jeho zprávě. Děkuji a nyní předávám slovo panu předsedovi Dančánovi. Děkuji, pane předsedo. Také mi e, dovolte poblahopřát Jelku Kacinovi k jeho zprávě. Jde o velice relevantní, velice vyváženou zprávu a dobře zdůrazňuje nepopiratelný úspěch, kterého Srbsko a současná vláda dosáhla při pokroku směrem do Evropské unie. Tento pokrok je třeba přivítat. A také je třeba zdůraznit úkoly, které je ještě třeba provést. Úspěchy celého regionu jsou důležité a je e, třeba e, toho využít. Došlo k uvolnění vízového e, režimu, došlo ke společnému stanovisku Srbská Evropské unie v otázce Kosova a to vše opravňuje komisi k tomu, aby vydala své stanovisko k Srbsku. Jsou to úspěchy, které dokazují vytrvalost srbské vlády. A to samozřejmě ale neznamená, že budeme okamžitě stanovovat nějaké datum vstupu Srbska do Evropské unie, které by stejně bylo pouhou spekulací. Myslím si, že je eh, třeba nadále zdůrazňovat spolupráci s Srbská s Hákským eh, tribunálem, to je nezbytná podmínka a já se sám za sebe domnívám, že je možno smířit eh, tu, eh, tuto podmínku protože jednak zde máme eh, desáté eh, výročí pádu Miloševičova režimu a rovněž ale 15. výročí Srebrenice a je eh, skandální, že Tadič je stále na svobodě. Proto je tedy třeba zdůrazňovat nezbytnost zadržení dvou uprchlíků, ale zároveň zdůrazňovat i ty úspěchy, kterých Srbsko dosáhlo. Každý den se dozvídáme o tom, k čemu došlo během let 2004 až 2008, během funkčního období předešlé vlády. A je třeba, aby i ta současná vláda pokračovala ve svém pedagogickém přístupu, protože eh, zadržení mladiče to není nějaká eh, technická otázka pro vstup do Evropské unie, je to naprosto nezbytné pro samotnou srbskou společnost, tak jak o tom hovořil pan kolega Šepflin. Děkuji. Děkuji. Pan eh, poslanec Staler. Děkuji, pane předsedo. Rád bych zdůraznil, že souhlasím s eh, návrhem eh, usnesení pana eh, Kacina. Ten návrh se zabývá tím, co, Srbska, co Srbsko musí udělat, aby vstoup, mohlo vstoupit do Evropské unie a jak daleko se dostalo. Pondělní rozhodnutí je pozitivní a také kvůli tomu, že když Srbsko zodpoví na ten, eh, odpoví na ten dotazník, tak tím překoná určitá dilemata. Eh, v poslední době eh, je Srbsko v nové fázi, pokud jde o některé věci, zejména pokud jde o mm, například o usnečení OSN. Tím, že prezident Tadič používá inteligentní diplomaci, tak bylo možné přijmout společnou rezoluci 27 zemí a Srbska také bychom tady měli poblahopřát naší vysoké eh, představitelce. Neměli bychom eh, přijímat eh, žádné výmluvy, pokud jde o volby a tak podobně, zejména pokud Kosovo nechce proplýtvat dalších deset let na normalizaci svých vztahů a na integraci do Evropské unie. Musíme jednat právě teď. Jenom bych doporučil za sebe. Myslím si, že by bylo důležité, aby Srbsko a Kosovo si vyřešili své vztahy co nejdříve. To by hodně přispělo eh, ke kvalitě eh, života v Kosovu i v Srbsku. Také by to přispělo k zlepšení kvality Srbů v Kosovu. Života Srbů v Kosovu. Samozřejmě Srbsko má také své temné stránky, například eh, násilí na ulicích. 10. října jsme eh, toho byli svědky během pochodu homosexuálů a během eh, také fotbalového zápasu v Janově. Aktéři tohoto násilí jednají politicky. to je pravděpodobně eh, ten nejtemnější důsledek Miloševičova režimu. A my musíme eh, eh, se zabývat tím, jaké politické síly podporují tyto temné proudy. A je třeba je zakázat. Také se zaměřme na to, co dělá srbská a církev v tomto ohledu. Toto jsou dilemata, kterým moderní Srbsko čelí a já doufám, že Srbsku se podaří eh, se očistit od tohoto děsivého dědictví. Děkuji kolega Atkins a poté kolegyně Monis. Já nebudu zdržovat eh, výbor tím, že bych opakoval to, co jsme zde všichni dlouho opakovali. S výjimkou odstavce 4 a 5. Eh, já se domnívám, že jsou skutečně důležité. Mezinárod, podmínky Mezinárodního tribunálu jsou eh, zásadní a pokud jde o Kosovo, je třeba dosáhnout pokroku. Blahopřeji kolegovi k této zprávě. Domnívám se, že je to velice zdravá, rozumná zpráva a také blahopřeji k panu Šeflinovi k tomu, že výborným způsobem eh, zhrnul tu problematiku, včetně zmínění korupce a tajné policie. Myslím si, že až na nějaké drobné změny by tato zpráva měla být, pane předsedo, co nejrychleji schválena. Děkuji. Paní kolegyně Munis a poté pan kolega Peterle. Děkuji. Já si domnívám, že jde o velice vyvážený text, který se zmiňuje o e, dosaženém pokroku, jak pokud jde o asociační e, dohodu, tak pokud jde o, usnad, o zjednodušení vízového režimu a že rovněž zmiňuje ty dosud e, sporné otázky. Zmiňuje se zde otázka Srebrenici, násilí při pochodu homosexuálů v Bělehradě. Myslím si, že ten návrh je velice eh, dobrý obecně, nicméně se domnívám, že členské státy nesouhlasí všechny ve svém přístupu ke Kosovu. Je tedy třeba vybudovat jednotnější evropský postoj a to nejen eh, ke Kosovu, ale také eh, k problematice související s Mezinárodním tribunálem v Hágu. Myslím si, že to by návrh usnesení měl rovněž eh, odrážet. Nyní zde máme pondělní rozhodnutí rady. Já si domnívám, že jde o velice pozitivní rozhodnutí a přibližuje Evropu Srbsku. Děkuji, kolega Peterle a poté paní Cornelison. Děkuji, pane předsedo. opřeje panu Kacinovi eh, k velice dobré zprávě. Myslím, že je velmi konkrétní a realistická. Také se věnuje všem, eh, co lze vnímat i jako eh, známku pokroku. Já jsem velice rád, že se situace zlepšila od eh, posledně. Pan zpravodaj také zmiňuje veškeré klíčové prvky, které představují základ budoucí integrace Srbska do EU. Srbsko je kandidátská země a stejně jako jiné kandidátské země je v jeho vlastním zájmu, aby se mu dařilo co nejlépe, aby to usnadilo ten integrační proces. Já si myslím, že oni mají potenciál i politickou vůli k tomuto udělat. Samozřejmě souhlasím eh, se všemi eh, těmi, kteří zdůrazňovali, jak důležité jsou dobré eh, sousedské vztahy. Prego, kolega Cornelison. Prosím, kolega, kolegyně Cornelison. In addition to what? Děkuji. Ještě k tomu, co říkala paní Brentner, bych chtěla zmínit dva body. V první řadě jsem velice ráda, že jste se zmínil o té Gay Pride v dané zprávě. Bylo velice důležité, aby všichni účastníci byli v bezpečí. Skutečně tomu tak bylo, nikdo nebyl zraněn. Je také důležité rozlišit mezi tou gay pride a nás k násilnostem, ke kterým došlo v ten samý den. Pro mě je to nesmírně důležité a pochopitelně je to důležité i pro všechny, že gay pride byla bezpečná, ale byly tam určité nepokoje a určité hulikánské skupiny eh, vyvolaly násilí a je důležité, aby proti tomu vláda bojovala. Dále je tady otázka trestního tribunálu. Minulé pondělí je eh, bylo v rozhodnutí zdůrazněno, že je důležité, aby Srbsko plně spolupracovalo, nicméně teď je důležité, abychom eh, zajistili především stabilitu v daném regionu. Kromě plné spolupráce, což je předpoklad, který je také v závěrech rady a také se tam uvádí, že se musí poskytnout maximální pomoc Srbsko. A já bych chtěla zdůraznit, že musíme být proaktivnější. Když jsem byla v Bělehradě a také v holandském parlamentu, se hovořilo o tom, že se musí hledat eh, ty uprchlíce, aby skutečně se našli zločinci, dělalo se tak eh, dva roky a teď už nám nezbývá příliš mnoho času. Pan Bramritz eh, byl pozván do Evropského parlamentu. Bude tedy dobré zjistit, co si myslí on, co bychom měli ještě dál udělat a jakým způsobem Evropská unie může na pomoci Srbsku. Grazie. Allora... Děkuji. Dříve než předám slovo Mirej, panu Mirelovi a komisi, bych chtěl říct, že v sou souladu s, se stanoviskem pana zpravodaje jsme tedy lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů přeložilo na, přeložili na 11. listopadu, tedy o jeden den. A nyní pan uh, Mirel. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat panu Kacinovi za tuto velice, dobrou, velice dobrý návrh zprávy. My vítáme eh, pondělní rozhodnutí rady. Pan komisař File jasně řekl, že jde o velice pozitivní krok nejen pro vztahy se Srbskem, ale pro celý region a pro stabilitu v tomto regionu. Pokud jde o Mezinárodní trestní soud, závěry, rady a prohlášení pana komisaře Fileho jsou velice jasné. Není, ne, není zde žádná dvojznačnost. Tato podmínka je naprosto zásadní. Nicméně ty závěry nejdou tak daleko, že by se říkalo, že plná spolupráce rovná se zadržení těch dvou uprchlíků. To bychom možná tu podmínku příliš zužovali. I poté, co budou tito dva prchající zločinci zadrženi, bude třeba pokračovat v té úzké a plné spolupráci, bude třeba předat určité eh, dokumenty. Takže eh, jde o plnou spolupráci, pokud jde o prostředky, nikoli pokud jde o výsledky. Také spolu s panem Kacinem vítáme politické rozhodnutí eh, k pokud jde o jmenování soudců a také státních zástupců. Problematická je zde samotná procedura, která není dostatečně transparentní a jak pan Kacin jasně řekl, je zde nebezpečí určité politizace tohoto procesu. Pokud jde o ty tzv. prázdné mandáty, o kterých se hovoří v článku 12, zde si myslím, že by bylo třeba to říci jasněji, to je zcela nedemokratický postup a pokud na to pouze upozorníme. Myslíme si, že to nestačí, že by to mělo být řečeno rozhodněji. Velice také vítáme článek číslo 4, který se týká regionální spolupráce a dobrých sousedských vztahů. Nicméně je zde možná ještě jeden další důležitý element, a tím je to, že Srbsko blokuje dovoz z Kosova navzdory dohodě CEFTA tím, že nepřijímá celní kolky a tím eh, vlastně eh, porušuje usnesení 1240, rezoluci 1244. To by bylo dobré zmínit, protože to zabraňuje řádnému fungování CEFTY. Pokud jde o článek 18 a eh, problematiku Romů, to také vítáme. Opět je zde ještě další věc, kterou je třeba zdůraznit. Domníváme se, že je třeba zajistit zajistit, aby všichni Romové měli identifikační doklady, což v současné době tak eh, není. Pokud jde o 24 a dohody umožňující vydávání občanů, extradiční dohody, eh, zde se domníváme, že by to nemělo zahrnovat eh, válečné zločiny a válečné zločince. Ta dohoda dosud nebyla uzavřena, nicméně pokud jde o dohodu se Srbskem, eh, nezahrnuje válečné zločince, což eh, považujeme za politování hodné. Vzhledem k tomu, že není příliš mnoho času na další projednání, myslím si, že ostatní připomínky předáme panu Kacinovi v písemné podobě, jako například pokud jde o ty státy, které ratifikovaly příslušné dohody. Děkuji a nyní panu Kacinovi předávám slovo na závěr, pokud chcete něco dodat. Grazie, prezidente. Eh, thank you very much for all... Děkuji mnohokrát, děkuji za veškeré příspěvky, návrhy i oznámení o pozměňovacích návrzích. Ty skutečně přispějí k tomu, abychom měli komplexní usnesení o Srbsku. Na úvod bych odpověděl panu Šeplinovi. Zmínil se o tajných službách, že tajné služby narůstají v Srbsku. Já si to nemyslím, já se naopak myslím, že se jejich počty snižují, ale to je věc, na kterou se musíme podívat. Před několika dny jsme měli setkání se zástupci ministerstva, také před, ale byl tam také předešlý Eh, ředitel této služby a ten byl překážkou, kvůli němu jsme nemohli získat pana Mladiče, pan doktor Bla- eh, Dabič, když byl uh, sesazen z funkce, tak se najednou objevil pan Karadžič. Čili tajné služby velice dobře věděly, kde se pan Karadžič pohyboval a bohužel toto není pozitivní signál z Bělehradu. Na jedné straně úloha tajných služeb se snižuje, ale zároveň některé uh, řeči se šíří, čili na to se Srbsko musí zaměřit, protože ehm, Vukočevič, státní zástupce, veřejně vinil tohoto člověka, že se mu nedařilo v předešlých letech zadržet mladiče, především v letech 2006 a potom v roce 2008. Co se týče některých poznámek ze strany pana Kopy, ano, v každém případě budou pozměňovací návrhy. Termín může být o den minimálně odložen. Zpráva bude ovšem k dispozici 8. listopadu, čili budeme mít potom ještě den, maximálně dva, o které to odložíme. Nicméně, každopádně ratifikační proces probíhá a myslím si, že musíme mít ústní pozměvací návrhy, než to přijmeme na plenárním zasedání, protože ty věci jsou v pohybu a jakýkoliv pokrok bude vítán a musí být také zohledněn. Dále poznámky eh, paní Bratnerové. Rozrušení paralelních struktur v Kosově. Já mám na starosti Srbsko a nemám na starosti Kosovo ani Bosnu, Hercegovinu, ale pokud si myslíte, že to je na místě, můžete předložit pozměňovací návrhy, probereme to se stínovými zpravodaji. Pokud se nám podaří dohodnout na kompromisních návrzích, abychom to tam zanesli, ale nechceme vyvolat nějaké vedlejší negativní účinky, protože v Srbsku to budou brát jako naše jasné sdělení, čili naše sdělení musí být eh, pertinentně, musí být jasné. Pan Kukan, pan Dajan, já jsme se jednou snažili vyslat určité signály v Srbsku a doufáme, že budou pozitivně vyslyšeny v blízké budoucnosti. Ale je tady jedna věc, kterou bych rád doplnil. V první řadě jsem nic neříkal o ombudsmanovi, ale je to velice důležitý institut v Srbsku a budu předkládat pozměvací návrhy, kde uvítám, že k tomu došlo. Ombudsman otevřel již tři kanceláře v Preševo a ještě v dalších dvou místech, aby došlo k rychlejšímu postupu. A ještě jedna věc, kterou bych chtěl konkrétně zmínit v Evropském parlamentu. Když jsem v Bělehradě, tak se snažím přesvědčit poslance v Národním schromažení, aby přijeli sem, Hovořil jsem s předsedkyní parlamentu, ale ještě jsem neobdržel pozitivní odpověď ze strany našeho předsedy, pana předseda Buska. Čili já bych využil této příležitosti, abych vyzval jej, jeho kabinet, aby okamžitě odpověděli. Ne pouze v případě eh, tedy Národního schromáždění a parlamentu, ale také schromáždění ve Vojvodině a v dalších eh, místech, kde jsou další schromáždění, kde se snaží o přistoupení Srbska do Evropské unie. To by bylo velice záhodné. Děkuji ještě jednou a těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaje a na to, že budu řešit vaše pozměňovací návrhy, které v následných detech, dnech předložíte. Káčin, Děkuji kolegovi Kačinu a přejdeme eh, k druhému projednávání návrhu stanoviska o interinstitucionální dohodě o spolupráci v rozpočtových záležitostech. Po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy je třeba interinstitucionální dohodu o rozpočtových záležitostech přepracovat, revidovat. Bod D nové, nové eh, dohody se týká financování společné obrané a bezpečnostní politiky. K tomu je třeba provést podrobnou debatu. Téměř všechna ustanovení eh, té staré eh, dohody byly v nové dohodě ponechány. Byly sem zavedeny pouze určité technické víceméně technické změny. My bychom se chtěli podívat na ty podstatnější změny v souladu se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy a také s úkoly zahraniční politiky, tak jak je formulovala paní eh, Ashton. Nyní dávám slovo kolegyni eh, Muniz, která bude informovat o tomto návrhu a také o kompromisech dosažených s, se stínovými zpravodaji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, jak jste sám řekl. Společná dohoda, eh, Původní dohoda je z roku 2006 a je třeba ji aktualizovat a sladit s Lisabonskou smlouvou. Zvláště se to týká článku 36, který stanoví povinnost pro vysokou představitelku, aby konzultovala Evropský parlament a to pravidelně, pokud jde o hlavní otázky společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Nicméně tato úprava a pozměňovací návrh eh, neobsahoval příliš eh, hluboké politické úvahy a týkal se spíš těch technických eh, aspektů schvalování rozpočtu pro zahraniční politiku. Ve svém původním stanovisku jsem předložila řadu návrhů ve formě pozměňovacích návrhů, zvláště pokud šlo o potřebu zvýšit transparentnost a také eh, nezbytnost eh, zvažovat eh, názor Evropského parlamentu, pokud jde o zahraniční mise, rovněž s ohledem na přidělené finanční zdroje. Aby ty mise měly nějaké řádné pokračování, se domníváme, že by měla být svolána politická konzultace, kdykoliv to bude nezbytné, tedy navíc k těm eh, pravidelným eh, pěti konzultacím, které probíhají v každém případě. Také by bylo dobré mít eh, před těmi konzultacemi všechny dostupné informace, rovněž se domní od politického a bezpečnostního výboru. Domníváme se, že politický a bezpečnostní výbor by měl obsahovat, eh, by měl tedy eh, mít naši dostatečnou účast všech příslušných zpravodajů a domníváme se také, že Evropský parlament by měl být dostatečné informace proto, aby mohl vyvola, vykonávat eh, svou kontrolní pravomoc v otázkách rozpočtu společné obrané a bezpečnostní politiky. Je třeba rozšířit seznam činností, které by měly být výslovně uvedeny v rozpočtu, ale že by zde zároveň měla být ponechána možnost, aby se o nich jednalo v rámci interinstitucionální dohody tedy u těch činností, které by na seznamu nebyly výslovně uvedeny. Navíc jsem obdržela ještě dalších 15 pozměňovacích návrhů od členů tohoto výboru. A spolu se stínovými zpravodaji jsme připravili čtyři kompromisní návrhy. Domníváme se, že tyto kompromisní návrhy pokrývají veškeré předložené pozměňovací návrhy. V zásadě ten první pozměňovací návrh se týká eh, rozdělení správních a operačních eh, nákladů. Druhý z nich se týká rozpočtových položek, které by měly být explicitně uvedeny v rozpočtové kapitole společné země, eh, bezpečnostní a obrané politiky. Kompromis číslo 3 se zabývá složením a rozpracováním politického a bezpečnostního výboru, který se domníváme by měl být co nejtransparentnější, ale samozřejmě by si měl uchovat jakousi minimální úroveň účinnosti. To znamená, že by neměl být otevřen celému Evropskému parlamentu, ale příslušní členové z příslušných výborů by měli mít možnost se zasedání tohoto výboru účastnit a také by zde měly být zastoupeny jednotlivé politické skupiny, protože v některých případech zástupci z jednotlivých politických skupin v otázkách SZBP přítomně nejsou. A ten čtvrtý kompromis, ten se týká eh, požadavku toho, aby komise informovala výbor, včetně zajištění přístupu k vnějším a vnitřním auditům, pokud jde o mise v rámci SZBP. Já doufám, že tyto kompromisy jednotlivé politické skupiny a poslance, kteří předložili pozměňovací návrhy, uspokojí. A doufám, že budeme mít i uspokojivou hlasovací listinu zítra. Pan kolega Gualtieri nyní. Děkuji. Já chci poděkovat kolegyni Marii Muniz za toto stanovisko. Myslím si, že je velice eh, příhodné rovněž vzhledem k nadcházejícím diskusím v rozpočtovém výboru. Chtěl bych zdůraznit dva navzájem propojené aspekty. Tím prvním je, že změna struktury rozpočtu SZPP není pouze technická, ale je to také velice důležitý politický krok, který umožňuje Evropskému parlamentu hrát významnější úlohu ve vnější dimenzi vztahu, tedy ve vnějších vztazích Evropské unie. Rovněž to přispívá k důležitější rozhodovací úloze Evropského parlamentu. Je tedy nezbytné omezit eh, tuto výjimku z plného postupu spolurozhodování. A proto je to tedy rozhodující, protože to Evropskému parlamentu umožňuje skutečně postupovat jako rozpočtový orgán i v otázce společné e, obrany a bezpečnostní politiky. A je třeba, aby to bylo zakotveno v primární legislativě Evropské unie, protože Rada nakonec tuto, toto naše stanovisko přijala. Je tedy důležité, aby minimálně tři z důležitých misí byly, měly své vlastní rozpočtové položky. A ta druhá otázka, které se stanovisko zhostilo velice dobře, je nezbytnost mít ty joint consultation meetings, tedy ty společné konzultace, které by se neměly zabývat pouze technickými a rozpočtovými otázkami, ale rovněž problematikou politickou v současné době je tam zastoupen zvláště rozpočtový výbor, ale myslím si, že výbor pro zahraniční záležitosti tam nemá příliš silné zastoupení a to je třeba změnit, protože ta rozpočtová problematika s tou politickou je velice úzce propojena. Takže to je také, je také dobré, že toto ten kompromisní návrh zohlednil. Děkuji. Nyní má slovo paní poslankyně Brandnerová. Verdi. To je stínová zpravodajka za zelené. Um, I... Děkuji. Já bych nejdříve poblahopřál um, panu, paní navrhovatelce za uh, dobrý, um, dobré stanovisko. Já myslím, že um, se shodneme na v zásadních věcech a to už je samo o sobě něco. Myslím si, že je to velice důležité stanovisko. Je to důležité pro parlament a jak kolega Matěj říkal, je to politická záležitost, protože tímto víceméně pokládáme základy politickému dohledu parlamentu nad zahraniční politikou Evropské unie. Takže tady jde o to, jaký budeme mít vliv do budoucna. Toto musí e, vést ta institucionální dohoda k normalizaci e, Eh, rozpočtové proceduře, eh, procedury ohledně SZBP. A aby to bylo eh, transparentní a aby existovala kontrola rozpočtu, tak je důležité tam mít vyhrazené rozpočtové položky, pokud jde o SBZP a její mise. Myslím si, že tímto způsobem budeme moci reagovat a kontrolovat ty mise daleko lépe. A také si myslím, že také že doufám, že bude nějaká rozšířenější konzultace s parlamentem a do budoucnosti e, dojde k mm, mírové strategii nebo k rozsáhlejší e, mm, strategii v oblasti budování míru, kde se bude hovořit o e, cílích a financích zároveň. A kde se bude mm, zároveň pojednávat o různých instrumentech. A tímto způsobem budeme moci Eh, jasně sledovat, co vlastně děláme a tím to zvýší efektivitu naší politiky v této oblasti. Děkuji a na závěr paní poslankyně Lösing, s tím vás pravdu Já vielen Dank. Eh, Děkuji. Já to řeknu také velice stručně. Naše frakce a já jsme stejně jako předtím eh, vděční za změněny interinstitucionální dohody, které vedou k větší transparentnosti a většímu zapojení eh, parlamentu a k vyšším kontrolním právům parlamentu a souhlasíme s tím. A ta, to tež platí s většinou pozměňovacích návrhů ostatními frakcemi. Ovšem pokud jde o navýšení prostředků na SBZP, tak jak už jsem říkala dříve a vyjadřila ve svém pozměňovacím návrhu, tak tam jsme zcela proti. Myslíme si, že není žádná velká legitimita pro další vojenské zásahy v případě katastrof nebo eh, v EBZP. Finanční prostředky nelze eh, dávat do vojenské ochrany, ale eh, musí být dávány ve prospěch spravedlivé civilní politiky. Ano, ještě se přihlásil pan kolega Salafranka. Už ho tedy nemám na seznamu, ale prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o stanovisko, které kterým se eh, rozpočtový výbor eh, snaží jasně vykolikovat eh, úlohu parlamentu nebo hrací prostor pro parlament v oblasti společné zahraniční bezpečnostní politiky a v, v rámci celého rozpočtového řízení. Já bych se eh, rád eh, zeptal, pane předsedo, zda by bylo možné jít eh, mnohem dále, než je ten stávající formát v rámci těchto finančních perspektiv. Tedy šestiletého období. Jak můžeme využít nevyužité prostředky v daném rozpočtovém roce? Já si myslím, že je možné je přenést do dalšího finančního roku, pokud nejsou eh, použité, ale nevím, jestli je to nějaký zástupce komise, který by nám to mohl potvrdit, kterého bychom se mohli eh, zeptat, jestli je možné něco odkládat 6 let eh, rozpočtově a technicky, jestli je to možné. Protože to ovlivní technickou zprávu o rozpočtu, která už je tak složitá. A také to ovlivní uh, absolutorium. To jsou všechno dodatečné technické záležitosti. Eh, myslí si tady komise, že něco takového je proveditelné? Potom další věc k tomu, co eh, paní zpravodajka eh, říká. Předtím, než budou ty rozpočtové položky schváleny, tak by paní vysoká představitelka měla přihlížet k usnesení Evropského parlamentu. Samozřejmě to by se všechno zefektivnilo. A z toho, co my tady říkáme, nezůstávají jenom slova, ale už je z toho něco praktického. Takže předtím, než a já bych rád, pardon, získal pozměňovací návrhy ještě před hlasováním. Paní zpravodajka chce nějak e, komentovat? A ještě se omlouvám, ještě komise se přihlásila, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Komise bych chtěla paní Muniz poděkovat za její návrhy. Cílem je tedy posílit dialog s Evropského parlamentu a komise, pokud jde o rozpočet eh, SBOP. Bohužel eh, komise zde není jediným účastníkem, jde o třístranou dohodu mezi komisí, parlamentem a radou a některé z těch pozměňovacích návrhů by měly být eh, prodiskutovány v rámci tohoto třístraného dialogu o meziinstitucionální dohodě. Navíc v současné době situace je odlišná, protože zde máme eh, rovněž vysokou představitelku a vnější službu, takže stanovisko vašeho výboru bude určitým příspěvkem k diskusi o nové dohodě. Nicméně ta se týká všech tří účastníků, zvláště tedy pokud jde o nový formát těch konzultací. Pokud jde o zapojení vysoké představitelky a její ochotě hrát aktivní roli v nové interinstitucionální dohodě. O tom eh, se již hovořilo v jejím prohlášením o political accountability a vysoká představitelka se v ní rovněž eh, zavázala k větší transparentnosti, pokud jde o rozpočet SBOP a právě u těch eh, velkých misí. Komise si uvědomuje, že paní zpravodajka chce Eh, ve zprávě zavést novou rozpočtovou strukturu. Komise to podporuje, domnívá se, že je to v souladu s prohlášením vysoké představitelky o lepší transparentnosti, ale zároveň o zachování určité flexibility v rámci rozpočtu SZPP. Eh, komise eh, je pro zachování transparentnosti, pokud jde o ty velké mise, protože na ně je vynakládána největší část rozpočtu. Eh, komise eh, podporuje eh, schválení pozměňovacích návrhů, pokud jde o převádění některých zdrojů v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol. Pokud jde o ty eh, tříměsíční eh, zprávy, to si myslíme, že by mě, to mě bylo být zachováno. Myslíme si, že by zde neměly být ty jednoměsíční eh, zprávy, protože bychom jich poté za rok měli 12 a Připomínáme, že tyto zprávy jsou tedy interními zprávami institucemi. A za třetí, pokud jde o rozdíly e, správních a operačních e, nákladů, e, zde bychom chtěli připomenout, že v rámci té čtvrté kapitoly jsou financovány pouze operační náklady. Děkuji. Děkuji. Máme nějaké komentáře? Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala všem, eh, kteří hovořili o tom, eh, tedy o mé zprávě. Eh, já si myslím, že je to věc, která zvýší transparentnost v jednání v tomto parlamentu. Pokud získáme informace od komise, je škoda, kdybychom je dostávali, protože my jsme chtěli změnit institucionální dohodu tak, aby to bylo souladu s Lisabonem a abychom mohli eh, naplňovat své eh, svoji úlohu v této oblasti. Pokud budete eh, informovat parlament ex ante, tak to neznamená, že není komise flexibilní. Parlament akorát chce vědět, co, o, o, o čem komise bude jednat. Také si myslím, že je škoda, že nemáme ty kompromisní návrhy již eh, mezi sebou. Myslím, že už jsme je měli dostat, ale naše debata by tím byla mnohem eh, plynulejší. než eh, tomu nakonec bylo ve Štrasburku. Nebo jak tomu bylo ve Štrasburku. Pokud jde o N plus 2, pro celý ten víceletý program, tak pokud se podíváte na historii fondů a na dřívější politiky, tak celý problém s přizpůsobením toho instrumentu flexibility já si myslím, že e, právě z těchto e, důvodů bylo dobré e, zreformovat institucionální dohodu. A pokud dojde k přebytku prostředků jeden rok, tak komise říká, že by se měli, měli potom zrušit v N plus 2. a, a že by se tam měl používat ten instrument flexibility v celém tom období. V rámci toho víceletého finančního rámce. A proto my jsme vlastně uh, předložili tyto pozměňovací návrhy. Myslím, že pan Salafranka chce něco vyjasnit. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji eh, kolegyni Muniz. Já zcela chápu ten pozměňovací návrh ohledně N plus 2 a komise? A, a to, že se zaměřuje na nevyužité prostředky. Já bych byl rád, aby komise, vzhledem k tomu, že byla vyzvána k tomu, by se vzala slovo, a řekla nám, které pozměňovací návrhy jsou přijaté, tak já, pokud jsem to dobře pochopil, tak oni přijímají pozměňovací návrh číslo 1. Takže pokud jde eh, o rozpočtově technickou otázku, za těch šest let nebude nebude eh, tedy problém eh, přenášet ze stávajícími mechanizmy jednotlivé prostředky po celou tu dobu. A komise neodpověděla na tuto otázku. Já jinak předpokládám, že souhlasí s tímto. Slovo dostává tedy komise. Mohl byste odpovědět? Děkuji, pane předsedo. Já jsem nepochopil, že jde o pozměňovací návrh číslo jedna. My jsme se k němu nevyjadřovali, protože to spadá spíše pro naše kolegy z Generálního ředitelství pro rozpočet a pana eh, Levandovského, kteří jsou zodpovědní za nástroj flexibility. Eh, ano, samozřejmě ten eh, přesun o dva roky to je důležité zvláště v obdobích krize, ale já bych chtěl připomenout, že nástroj pružnosti musí odpovídat určitým kritériím pro tu mobilizaci těch zdrojů. Jde jednak o to, že to musí být tedy prováděno v rámci jednoho roku. A já si myslím, že těch 200 milionů za tři roky, to je celkem 600 eh, milionů. A ta eh, nevyužitá ta částka tedy celá ne, využita nebude, ale zároveň to umožní větší flexibilitu v rámci těch jednotlivých položek. Ale ten nástroj se netýká pouze čtvrtého okruhu, čtvrté položky, může být eh, použit i v jiných položkách a já si myslím, že to poté vede k úplně jiné debatě o celkové flexibilitě tě, pokud je o využívání jednotlivých položek, výši stropů, proto jsem se nevyjadřoval k tomu prvnímu kompromisnímu návrhu. Myslím si, že to je třeba řešit v rámci trojstranného dialogu parlamentu, komise a rady. A ještě, pokud dovolíte, bych se chtěl eh, vrátit eh, k těm eh, rozpočtovým, k k tomu postupu ex ante. Já jsem hovořil pouze o přesunech v rámci rozpočtu. Samozřejmě, že finanční nařízení umožňuje komisi provádět přesuny v rámci jedné kapitoly, ale eh, mít informace ex ante to je politický problém, protože my někdy potřebujeme reagovat velice rychle a provádět eh, v rámci kapitol velice rychle ty přesuny, zvláště pokud jde o platby, tak, abychom mohli uspokojivě reagovat například na některé krizové situace. A komise by si proto zde chtěla ponechat tu flexibilitu, tak jak je finančním nařízením stanovena. Děkuji. Děkuji, další komentáře již nejsou, proto přejdeme k poslednímu bodu na pořadu jednání a tím je návrh eh, stanoviska k zjištění, zajištění schopnosti rychlé reakce. Navrhovatelkou je paní Renate Weber, která eh, předložila stanovisko 5. října. Máme 24 pozměňovacích návrhů a chtěl bych eh, informovat kolegy o tom, že konference předsedů výborů rozhodla o tom, že v souvislosti s článkem 50 nařízení se náš výbor nemohl eh, k této diskusi připojit a náš výbor eh, poslal panu eh, předsedovi konference předsedů Lénemu dopis, ve kterém se zdůrazňuje, že současné rozdělení úkolů by nemělo nějak předurčovat rozdělení stanovisek, které dané výbory chtějí vypracovat. Dříve než předám slovo paní poslankyni Weber, eh, chci připomenout, že hlasování by mělo proběhnout zítra 28. října. Prosím, paní poslankyni Weber. For... Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat, že jste nás informoval o výsledku diskusí v oblasti spolupráce mezi AFETem, DV a také jste jasně zmínil, že cokoliv se stane nyní, neovlivní schopnosti tohoto výboru, to znamená, e, až budeme řešit sdělení, které bude, bude vydáno komisí. Toto stanovisko, které musíme dát e, DEVE, nebudu doplňovat e, příliš mnoho podrobností k těm, které byly zmíněny během první výměny názorů. Chtěla bych jenom říct, že výboru pro rozvoj v návrhu zprávy, která byla vydána, je jeden aspekt, který je důležitý pro nás, a to je skutečnost, že by tento výbor chtěl mít jednoho komisaře, který by řešil otázku rychlé reakce a krizových situací, aniž by zmínili, o koho se jedná. Já si myslím, že naší povinností v uvozovkách, aby výbor pro zahraniční záležitosti jasně řekl, že to musí být vysoká představitelka pro zahraniční záležitosti Evropské unie, která bude mít tuto věc na starost a v tomto aspektu vítám pozměňovací návrh, který byl předložen panem Danžánem, který hovoří o mandátu, který by byl dán vysoké představitelce, aby se vytvořila taková krizová buňka, když bude zapotřebí zajistit rychlou reakci ze strany Evropské unie. Osobně i má politická skupina bude hlasovat pro, čili doporučuji pro hlasování v případě tohoto návrhu. Další věci tohoto stanoviska se týkají využití civilních a vojenských kapacit. V tomto ohledu musím říci, že se snažím být realistická a beru v potaz to, co už je k dispozici v Evropské unii a také na mezinárodní úrovni. Takže velice jasně jsem říkala o přístupu těchto kapacit. Ty, to vojenské kapacity musí být skutečně ty poslední které musíme použít, ale často to bývají ty první, které jsou k dispozici, tak to chodí. Ale zároveň bych vám chtěla říct, že se bavíme o pokynech z Oslo pro využití civilních a vojenských kapacit v případě pomoci při přírodních katastrofách. Tyto strategie byly dohodnuty na úrovni Evropské unie a OSN a máme tady určitý koncenzus, který se týká humanitární pomoci. Tady se bavíme o velice přesných pravidlech, jak tyto vojenské kapacity mohou být využity. V tomto ohledu asi nepřijmu pozměňovací návrhy, které dovolím si říci, přišly především eh, od levicových politických skupin, protože to vidíme jako otázku ideologie. Trvám na tom, že musíme vidět eh, situaci reálně a musíme zajistit eh, co možná nejlepší rychlou reakci. Neznamená to, že vyšleme nějaké vojenské vyloženě vojáky, ale je to otázka logistiky a dalších operativních zajištění. Čili tady bych eh, ukončila, pokud zazní další dotazy, tak se k tomu vrátím. Děkuji. Danžan. Děkuji, pan kolega Danžan. Děkuji, pane předsedu. Já bych chtěl eh, poblahopřát kolegyni Weber k výborné práci. Myslím si, že je to velice realistické stanovisko. Tak, jak to bylo eh, již připomenuto, my rozvíjíme určitý rámec eh, civilně vojenské spolupráce. Ten rámec existuje, máme zde Oslo, bereme ho v úvahu a již to bylo eh, řečeno, existují zde určité eh, ideologické, určité ideologické podezření, že to chceme militarizovat. Jak to správně připomněla paní Weber, využití vojenských prostředků je posledním řešením, ale někdy se prostě stane, že eh, to eh, využití vojenských prostředků je jedinou možnou reakcí při katastrofách, například pokud jde o dopravu, zvláště například leteckou dopravu, kde je třeba uznat, eh, že Evropská unie velice závisí na vojenských kapacitách. Já si myslím, že tento návrh stanoviska je velice vyrovnaný a souhlasím s tím, co paní Weberová řekla. Děkuji. Slovo má místo předseda Pasku. Také bych chtěl poblahopřát paní zpravodajce, ale zároveň bych také podpořil to, co říkal pan Dažan. Uh, je nevyhnutelné, abychom se uchýlili k vojenským eh, složkám, k vojenským kapacitám v takovýchto situacích. Ten důvod, proč to děláme, je, že tyto prostředky jsou k dispozici, jsou na místě a pokud nejsou využity k něčemu jinému, tak bychom je měli využít k těmto účelům, ale zcela jistě bychom měli říci, v jakém případě budeme integrovat eh, civilní a vojenské kapacity a skutečně ty vojenské kapacity by měly být eh, v té vyšší eh, v tom vyšším spektru. Ale je to také otázka nákladů. Proč bychom měli zdvojovat něco v těch civilních složkách, to, co už existuje a to, co nevyužijí pouze proto, že tomu eh, velí lidé v uniformách. To je taková hrozba, že ti vojáci v uniformách eh, budou mít důležitější slovo eh, v interních záležitostech eh, každé země, ale to není nějak podloženo, protože to jsou spíše mechanismy, které uplatňujeme a které bychom měli tedy lépe kontrolovat. Brandner i... Paní poslankyně Brandner a poté paní poslankyně Lösing. Děkuji. Já děkuji eh, paní Weberové za výbornou práci. Chtěla bych zdůraznit tři důležité body. O tom prvním se již hovořilo, je to reakce v případě přírodních katastrof. Zde bych chtěla říci podobně, jako to řekl pan Danžan, že to skutečně může být pouze poslední řešení. To je důležité také bych chtěla zdůraznit nezbytnost rozlišovat eh, mezi eh, řešením eh, krizí a reakcí na krize. Myslím si, že bychom je neměli směšovat, že se mohou překrývat, ale není to vždy nezbytné. Zde bych také chtěla k pozměňovacímu návrhu 22 předložit ústní pozměňovací návrh. Znělo by to tak, že Evropská reakce EU na ty přírodní katastrofy tam by to mělo být jasně řečeno v tom pozměňovacím návrhu 22, aby bylo jasné, že se zde hovoří o reakci na přírodní katastrofy. Myslím si, že to je důležité, protože si myslím, že právě o tom se tam hovoří. Nehovoří eh, se o nějakých obecných eh, civilních záležitostech. Pokud jde o institucionální strukturu, to si myslím, že je eh, Eh, jiná věc, jaká je role ESVČ, jaká je role komise, jaká je role paní vysoké představitelky. Myslím si, že ta základní pravomoc by měla eh, zůstat v kompetenci komise, ale je eh, třeba to koordinovat s ESVČ, protože pokud to koordinaci mít nebudeme, bude ta situace horší než je současný status quo. Proto bych chtěla rovněž podložit, předložit ústní pozměňovací návrh k návrhu číslo 3, a tam je také třeba rozlišit přírodní katastrofy a krize, takže tam by se hovořilo o implementaci reakc, rozhodnutí EU v reakci na přírodní katastrofy by mělo být e, e, v kompetenci Evropské komise, nicméně měla by být zajištěna koordinace s příslušnými mechanismy v rámci ESVČ. To by bylo tedy v souladu s tím, co říkal pan Danžan. Myslím si, že tam nemůžeme mít buď a nebo, že je třeba, aby oba dva ty mechanismy byly eh, koordinovány tak, aby pomoc byla skutečně efektivně Eh, přidělována. A dále, pokud jde o koordinační úlohu OSN, myslím si, že zde by nemělo docházet ke zdvojování a přejímání nějaké zodpovědnosti eh, OSN. Myslím si, že Evropská unie by měla poskytovat přidanou hodnotu, ale že bychom měli přispívat eh, k úsilí OSN, které by mělo nadále tyto aktivity zaštiťovat. Těším se na další debaty Včera jsme si vyslechli eh, zajímavé připomínky od paní komisařky Georgevy a 10. Eh, listopadu zde budeme mít eh, slyšení, budeme zde mít zástupce nikoli tedy od Červeného kříže, ale od různých zástupců nevládních organizací, zástupce z Francie i z Německa. Jejich názory jsou někdy velice odlišné a bude to výsky velice zajímavé. Již nyní vás na to chci pozvat. Děkuji, paní kolegyně Lezing. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, děkuji také kolegyni Weberové. V prvním kole diskusí já i má politická skupina nemůže přijmout toto stanovisko ve stávající formě a pokud vím, tak pozměvací návrhy mé politické skupiny nebyly přijaty a asi se tady nic nezmění. Mám pocit, že na zasedáních výboru pro zahraniční záležitosti jsem se snažila vyslovit eh, obavy naší politické skupiny, že tady dochází eh, k propojení civilních a eh, vojenských složek v případě poskytnutí pomoci při katastrofách. Není to pouze kvůli nákladům, aby to nebylo příliš drahé, ale pokud nemáme dostatek zdrojů a struktur v oblasti civilní, tak je to výraz politické Eh, politického nedostatku vůle. Není tam dostatečný rozpočet a není tam dostatek eh, opatření ochrany civilního obyvatelstva v případě katastrofy. Máme příliš málo letadel, helikoptér a většinou se to soustředí v rukou vojáků a tak tomu bude tak dále. Pokud to tak necháme, tak, to, tak se tím nic nezmění. Tady nejsou žádné zákony, tak to prostě je. A trváme na tom, aby vojenské síly nebyly rozmístěny jak v Evropě, tak mimo Evropu v případě nějakých katastrof. Na tom skutečně trváme. Musí to být občanské zdroje, které budou použity, aby mohly řešit dané katastrofy. Já bych k tomu chtěl ještě doplnit jednu obecnou poznámku, protože mám určitou zkušenost eh, s těmito eh, projekty. Já souhlasím s tím, co řekli kolegové Danžán a Pasku. Je třeba racionalizovat eh, náklady. To je naprosto nezbytné, zvláště v současném období finanční krize. Jak pro jednotlivé státy, tak pro celé mezinárodní společenství. A za druhé, ty vojenské prostředky jsou často mnohem vhodnější než ty civilní prostředky, protože ty vojenské prostředky jsou naprosto neutrální. Je možno používat je neutrálně v závislosti na potřebách. A další, poslední bod, ne, byl bych eh, nějak pohoršen tím, že by se Eh, používali nebo využívali tedy nejen vojenské prostředky v případě přírodních katastrof, ale také eh, vojenští eh, pracovníci, kteří zde mají bohaté zkušenosti a vědí, že při poskytování pomoci vědí tedy, jak se chovat. A pořádkové a policejní síly vědí tedy, jak se chovat a rovněž to přispívá eh, k ochraně například humanitárních pracovníků. Já si myslím, že tedy eh, není třeba nějak se pohoršovat nad využíváním eh, vojenského personálu nebo těch vojenských prostředků. Ještě se chci zeptat, zda chce k tomu něco doplnit komise. Děkuji. Komise bych chtěla v první řadě poděkovat vaší skupině, vašemu výboru, že věnujete pozornost této otázce. Jak již zaznělo, komise pouze včera předložila sdělení, které nabízí celou řadu politických návrhů, jak by se měly zlepšovat kapacity Evropské unie při reakci na různé katastrofy. Tento návrh byl iniciativou paní komisařky Georgievy, která je zodpovědná za humanitární pomoc, ochranu civilního obyvatelstva a pomoc ze strany EU uvidíte celou řadu návrhů, které se ubírají stejným směrem jako původní zpráva a které e, zohledňují názory, které zazněly v této skupině. Konkrétně pozměňovací návrhy, které byly předloženy komise, bude mít asi dvě obavy. Jednak e, se to týká rovnováhy, která je jasně stanovená ve smlouvách, kde jsou kompetence institucí. Na jedné straně je komise, vysoký představitel, na druhé straně. A teď hovořím o pozměvacím návrhu číslo 2, který podle našeho názoru jde příliš daleko, je jednostranný a asi úplně přesně nezohledňuje rovnováhu, která je velice pečlivě zakotvena ve smlouvě. Dále 196 a článek 214 o fungování Evropské unie jasně stanoví, že musíme mít civilní ochranu při fungování Evropské unii, to je vlastně nastavení dvou nástrojů, které musí řešit reakci na katastrofy a spadá to do kompetence komise. Dále je také předpoklad, na kterém pracujeme. Takže ve sdělení, které jsme včera předložili, najdete mimo jiné návrh vytvořit jednotku rychlé reakce v rámci komise, E, která bere v potaz stávající MIG a také krizový štáb a bude sjednocovat všechny jednotky, které pracují v případě reakce na krizi. Tento, toto středisko by mělo e, pochopitelně spolupracovat s ESVČ a musí tady existovat velice úzká koordinace mezi ESVČ a komisí eh, v těchto otázkách, ale humanitární pomoc, eh, civilní ochrana, to spadá do působnosti komise a musí to být jasně zohledněno podle našeho názoru v tomto stanovisku. Věřím, že část toho zmatení vychází jenom z terminologie. Možná musíme jasně říci, zda v tomto stanovisku odkazujeme na reakci na katastrofy a nebo řízení krizi. A tady je jasné Eh, rozdělení. Eh, když reagujeme na krizi, tak máme pomoc eh, ochrany civilního obyvatelstva, humanitární pomoc a někdy možná musíme využít i nástroje řízení krizí, ale týká se to konkrétních případů, ale když máme povodně, zemětřesení a jiné přírodní katastrofy, tak tady máme pomoc ze strany humanitární pomoci a ochrany civilního obyvatelstva. Čili v pozměňovacím návrhu číslo 2 je lepší hovořit o řízení krizí a ne reakce na katastrofy. Dále vznikla pracovní skupina, která má řešit takovéto situace do té míry, abychom reagovali jednak na katastrofy, čili tady bude společný tým, tady budou kompetence jak komise, ale bude brát v potaz i jiné kompetence. S ohledem na vojenská aktiva chci být naprosto jasný. Uznáváme, že vojenská aktiva mohou sehrát velice užitečnou úlohu, když reagujeme na katastrofy, nepopíráme to, jasně to uznáváme v našem sdělení. Vojenské a vojenská aktiva mohou velice pomoci civilním aktérům, kteří snaží reagovat na katastrofu, ať už je to logistická záležitost, doprava, konkrétní případy poukazují na to, že zapotřebí využít vojenských kapacit, abychom co možná nejlépe reagovali na krize. Nicméně pravidla a rámec jsou také jasné. V zásadě je to věc, ke které se uchyleme v poslední řadě. Je to v takzvaném evropském konsenzu, což je dohoda všech evropských institucí a hlavních případech se můžeme dostat k těm posledním prostředkům, které jsou k dispozici. Takže někdy používáme hned od začátku vojenskou pomoc, protože eh, ten rozsah eh, škod a katastrofy může být takový, že tomu tak je. Ale pochopitelně to, eh, ta formulace, že to je prostředek, ke kterému se uchleme v poslední řadě, je také důležitý. Vojenské aktiva sehrávají pozitivní úlohu a také uvádíme, že tady budou další návrhy, co se týče koordinace v rámci SVČ, komise, jak využít vojenská aktiva v budoucnosti a další návrhy předloží jak komise, tak vysoká představitelka. Pozměňovací návrh 7. Prosím se uchylte k závěrům. Požádal jsem vás, abyste učinil závěr. Už eh, máme málo času. Velice stručně Návrh 7, tady se zmiňuje bojová jednotka, bojové jednotky, věříme, mandát je dán tím, jak vznikají katastrofy v současné době, takže to asi není správný nástroj, jak reagovat na přírodní katastrofy. Musíme změnit tento mandát a na závěr návrh 13 hovoří o civilní obraně. To není zmíněno v evropském koncenzu a myslím si, že bychom se měli držet formulace, která byla schválena eh, evropskými institucemi. To je vše, děkuji. Grazie. Una breve... Děkuji mnohokrát a ještě stručně, paní zpravodajka, pokud chce něco říci na závěr. Ano, já budu hovořit stručně, myslím si, že by bylo bývalo eh, dobré mít toto sdělení komise k dispozici dříve. V současné době jsme v takové situaci, že bychom eh, chtěli vyslat výboru pro rozvoj určité, určitou zprávu o tom, které z jejich připomínek zohledníme a e, poté doufám, že AFED zde bude příslušným výborem. Ehm, budeme se tím nadále zabývat, ale prozatím se domnívám, že bychom měli zůstat u toho, co již máme. Musím říci, že některé z těch věcí, které zmínil kolega ze Zelených, e, jsou zohledněny ve zprávě výboru pro rozvoj ty body, které se týkají eh, tedy přírodních nebo člověkem způsobených katastrof. Pane Danžáne, to bude ale bleskově, opravdu. Ano, velice rychle. Týká se to mých pozměňovacích návrhů. Za prvé já vím, co je řešení krizí a co jsou přírodní katastrofy. Vím, že eh, co ta slova znamenají. A Vím, že je rozdíl mezi řešením krizí a reakcí na přírodní katastrofy. Ta skutečnost je samozřejmě v obou těchto případech eh, různá a právě v tomto smyslu byl ten můj druhý pozměňovací návrh. Například, eh, když máme podobnou krizi, jako je, byla krize na Haiti, tak tam je třeba mobilizovat veškeré nástroje. Tam můžeme hovořit o spolupráci, o lepší koordinaci institucí, ale já si myslím, že tak, jak jsem to navrhl, to prostě funguje lépe, funguje to rychleji a účinněji. A myslím si, že mandát vysoké představitelky je jakousi zárukou účinnosti. Druhá věc se týká těch battle groups, těch bojových jednotek. Já vás chápu, právně máte samozřejmě pravda, ale já jsem politik, jednám zde jako politik a nás, eh, po nás bylo po, na mnoha různých fórech žádáno, aby tyto jednotky mohly být eh, pozměněny tak, aby mohly rychleji zasahovat. Takže já jsem eh, toto říkala z pozice politika. Já s vámi souhlasím, děkuji, nashledanou. Hlasovat se u tohoto bude, bodu bude zítra.